Okay. n'a pas de Bien. Mesdames, messieurs. Dámy a pánové, dámy a pánové, milí kolegové, nemám kladívku, abych vás umlčel, ale požádám o klid. Poprosím o ticho. Zahajuji naše jednání a přál bych si, abychom se rychle dostali do tempa, protože naši hosté, prezident Hoyer a komisař Rehn, mají od 10 hodin důležité schůzky. Viděli jste pořad jednání. Není-li připomínek, považujeme pořad jednání za schválený. Bod dvě Ohlášení předsedy Máte to písemně v Kobu News. Pokud jde o zápis jednání z 15. dubna 2013, bylo to rozesláno písemně a podle našeho zvyku nebude-li připomínek do konce našeho jednání, budeme považovat tento zápis za schválený. A nyní navrhuji, abychom okamžitě přešli k bodu 4. Výměna názoru s prezidentem Hoyerem z Evropské investiční banky a místo předsedou Evropské komise Oli Rénem. Děkuji oběma za to, že jsou dnes dopoledne přítomni, za to, že si našli chvilku v nabitých programech, aby si přišli mít názory s rozpočtovým výborem. My jsme si již dávno přáli, aby k této výměně názoru došlo, protože ve chvíli, kdy vstupujeme do jednání o víceletém finančním rámci na příští období, eh, potřebujeme vědět zcela přesně, jaký doplněk financování může být poskytnut eh, skrze procesy, nástroje, včetně nových nástrojů, které jsou zpravovány EIB. A bez dalšího dám slovo prezidentu Hojerovi, který pohovoří jako první a potom pan komisař. Pane prezidente, děkuji vám za vaši přítomnost. Máte slovo. Děkuji. Pane komisaři, dámy a pánové, děkuji za toto pozvání, abychom pokračovali v tomto pravidelném dialogu mezi členy Evropského parlamentu a bankou. Je to velkou poctou pro nás, že jsem zde. In Europe. Krize v Evropě odhalila významnou makroekonomickou rovnováhu a nedostatky trhu. A členské země se snaží na to reagovat strukturálními reformami, které jsou často obtížné a bolestivé, tak, aby zvýšili svoji konkurenceschopnost a navrátili rovnováhu evropské ekonomice. E, naše banka financuje projekty, které stimulují eh, růst a zaměstnanost, přičemž eh, snažíme se také napomáhat eh, zaplňování mezerobankovním sektoru, zejména v těch nejzraničenších zemích. Rozhodli jsme se, že na, opět potvrdíme anticyklický kurz našich investic. Je to nezbytné, poněvadž na začátku loňského roku, jak si pamatujete, banka musela plánovat v souladu s rozhodnutím guvernérů s tím, že budeme eh, snižovat objem prostředků pro úvěry v době, kdy by vlastně mělo být více. Podařilo se proto to představit, eh, přesvědčit eh, guvernéry bank, včetně tedy vlád a a e, parlamentů, e, že tedy je třeba proti tomu e, působit tím, že se dá k dispozici dalších 10 miliard eur. A to je prakticky zdvojnásobení prostředků, které budeme mít k dispozici. A Evropský parlament si zaslouží dík za podporu, kterou nám poskytl, když jsme s tímto návrhem přišli. Takže teď jsme skutečně anticykličtí, což je skutečně vhodné v době krize. Těch 10 eh, milionů miliard eur nám umožní mobilizovat dalších 60 miliard eur, takže budeme mít celkem 180 až 200 miliard na léta 2013 až 2015. Nemohu vám to říci přesněji, protože závisí to samozřejmě kam, na tom, kam ty investice půjdou. Ale je to e, velice jistý odhad. A to je samozřejmě navíc oproti obvyklému, obvyklé politice poskytování úvěru. Banka bude téměř o 40 více než 770 miliard eur ročně eh, dávat k dispozici eh, úvěry na velké investice, zejména infrastrukturní. Budeme se soustředovat na oblasti, jako jsou inovace, eh, účinnost zdrojů strategická infrastruktura a finance pro malé a střední podniky. Podniky pro malé a střední podniky to je velice důležité, protože právě eh, tyto firmy eh, jsou páteří evropského růstu. V loňském roce skupina, včetně tedy Evropského investičního fondu, dala k dispozici 200 eh, tisíc, tedy na, na, na alokacích malým středním podnikům 200 tisíc a budeme dále expandovat. Do roku 2015 dáme k dispozici až o 15 miliard navíc, čili bude to celkem až 40 miliard pro malé a střední podniky na investicích. EIB dále bude usilovat o to, aby nové finanční instrumenty byly eh, užívány co neefektivnějším způsobem a to v spolupráci s Evropskou komisí a já jí děkuji za spolupráci. Budeme zde mít pákový efekt mezi našimi prostředky a dalšími fondy a také ve spolupráci s evropskými bankami a národními finančními ústavy. A to všechno je třeba dělat flexibilním způsobem, tak aby trh mohl nejefektivněji eh, reagovat. Třeba eh, v Řecku eh, jsme jedinou investiční organizací, která je nejenom dále eh, eh, aktivní, ale dokonce stupňujeme aktivitu zhruba na 1,5 miliardy eh, ročně. Pro Portugalsko to bude až 600 miliard eur a dojednáváme podrobnosti s Evropskou komisí. Také jsme s Evropskou komisí vyvinuli navrhli nové finanční instrumenty, které budou využívat pakové efekty, například nespotřebované prostředky z, z, z rozpočtu Evropské unie půjdou tam, kde je nedostatek prostředků na investice. My jsme eh, ukázali, že skutečně umíme pomocí našich finančních prostředků eh, podporovat anticyklickou politiku a to se týká využíváním dalších fondů, Jessica, e, sdělení rizik a tak dále. Dále, pokud se týče finančního plánování, e, zde chceme nadále e, rozšiřovat partnerství s dalšími bankovními institucemi. Pokud se týče prostředků, které jsou k dispozici pro malé a střední podniky. I zde můžeme působit účinněji rozšiřováním, eh, rozšiřováním své přítomnosti. Nedávno se nám podařilo eh, zvětšit eh, dosah mandátu v oblasti rizikového kapitálu. Tady hovoříme o Business Angels. To jsou prostředky pro inovativní skupiny mladé, eh, mladé eh, podnikatele a znevýhodněné skupiny obyvatel prostřednictvím mikrofinancováním. ECB a EIB eh, spolu začaly komunikovat a spolupůsobit stejným směrem. Také pokud se týče sdílení rizik s privátním sektorem, se rozšiřuje zejména s tím, že prostředky z EIB a ze strukturálních fondů se mohou kombinovat. To tady hovoříme o horizontu 2020, případně Connecting Europe. My nyní spolupracujeme se soukromými partnery a s veřejným sektorem, abychom eh, vyzkoušeli otázku eh, kombinování investic. Dále se připravujeme na první vyhodnocování eh, tohoto nového kurzu. Budeme vyhodnocovat samozřejmě kromě ekonomických také environmentální a sociální dopady. Navíc EIB eh, se bude více angažovat v poradenství, pokud se týče zejména technického provádění investic u vysoce inovativních projektů. A bude se to týkat také eh, inovačních způsobů, eh, které jsou v souladu s investičními cíly společenství. A ještě před závěrem dovolte, aby se vyjádřil k naléhavé záležitosti, a sice ke globální přítomnosti EU činnosti EIB se z 90% soustředují na Evropskou unii. Nicméně vzhledem k objemu našich činností, to je 70 miliard na úvěry v roce 2013, 10 těchto prostředků, které budou mimo EU, je hodně. Je to hodně i ve srovnání také s dalšími eh, finančními institucemi je to hodně. Mandát eh, spotřebovávat nebo vynakládat prostředky mimo Evropskou unii, k čemuž máme mandát od komise a rady, tak eh, to musíme vidět také vidět eh, v kontextu s restriktivní politikou. My jsme za posledních sedm let poskytli poměrně malou část. Hovoříme tady o e, jednu, e, jedné miliardě, což je v rozpočtu 65 miliard, ne mnoho. A e, peníze, které jdou mimo Evropskou unii, tak je to se 75% do kandidátských zemí nebo předvstupních zemí. to, že investujeme mimo Evropskou unii, to podtrhává mm, naše politické, eh, politické priority, které jsou stanoveny v souladu s komisí a se zahraničním servisem. Evropská unie eh, se snaží být globálním hráčem a mm, pokud tedy budeme mít méně prostředků právě na tyto externí aktivity, eh, je to v přímém kontrastu s ambicemi EU. Čili já bych eh, vás chtěl požádat o podporu, až bude projednáván rozpočet a mandát EIB na leta 14 až 20. Eh, máme zde nyní 21, celých, eh, pardon, 29,5 miliardy že abychom toho zůstali. Já si myslím, že ořezávat tyto prostředky je velmi nebezpečné, poněvadž každé euro, které vynaloží naše banka, bude mít pákový efekt. To znamená, že máme tady eh, čísla, eh, která ukazují, že prostě takové plošné škrtání prostředku to skutečně není dobrý nápad. Když se podíváme na naše eh, politiky poskytování úvěru eh, v našem sousedství, zřejmě na východě nebo jeho východě, tak tam je vidět, že skutečně máme rozdělanou práci a měli bychom se nadále velmi silně angažovat v evropském sousedství. EIB poměrně úspěšně podporuje zahraniční politiku EU prostřednictvím investic věnovaných do eh, udržitelného rozvoje. A máme zde mnoho projektů, které to dokládají. Je zcela nepochybné, že Evropská investiční banka sehrává eh, velkou roli eh, v čelení krizi. Máme zde zhruba 500, eh, 500 eh, milionů eur, eh, které jdou přímo na záležitosti týkající se boje proti krizi. Nicméně Evropská investiční banka, to bychom si měli uvědomit, není bankou pro sužované země nebo pro eurozónu. Jsme bankou pro celých 27 a brzy 28 členských zemí. EIB se podařilo i v krizi udržet zdravé finance a e, máme tedy e, rating 3A. Dáváme zhruba nějaký 70-80 miliard ročně na trh a děláme to způsobem, který je považován za osvědčený. EIB e podporuje zahraniční politiku Evropské unie. A to také z toho hlediska, že eh, téměř polovina prostředků toho kapitálu, který získáváme, přichází ze zdrojů mimo EU. A tady, když se hovoří o poklesu důvěry v EU, eh, tak je, asi to nebude tak zlé, vzhledem k tomu, že eh, téměř polovina našich prostředků přichází z oblasti mimo EU. Čili navzdory současné krizi eh, investiční důvěra přetrvává. Děkuji vám. Merci beaucoup, monsieur président. Děkuji, pane předsedo, za velmi jasný obrázek, který mnohé vysvětluje. Pane komisaři, děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, pane prezidente Hojere. Na začátku, jako bývalý člen chobu, případně toto výboru parlamentního, musím předeslat, jak rád zde tento výbor znovu navštěvují k výměně názoru, zejména eh, při příležitosti kapitálového navýšení EIB. To bylo dohodnuto iniciativou eh, komisy na červnovém summitu loni jako součást balíčku kompaktu pro eh, zaměstnanost a růst. Doufáme, že to vygeneruje 60 miliard eur na, eh, v prostoru nejbližších tří let a tím vytvoří velice důležitý stimul pro evropskou ekonomiku. Chci poděkovat panu eh, Hojerovi za skvělou spolupráci jak v této oblasti, tak i v jiných oblastech, kde spolupracujeme. Skupina EIB klíčovým způsobem přispívá k um, růstu a snižování nezaměstnanosti, což je samozřejmá priorita pro EU dnešní době. Společně se strukturálními reformami, které potřebujeme, abychom znovu nastolili rovnováhu, abychom nastolili opět růst, který je e, podmínkou vytváření pracovních míst, máme tady i propojení s posíleným e, způsobem e, řízení, a rovněž s evropským semestrem, který je provázán s konkrétními způsoby řešení otázek růstu a konkurenceschopnosti v rámci členských států. Já jsem přesvědčen, že toto kapitálové navýšení nejen pomůže um, navýšení objemu prostředků, které budou k dispozici, ale rovněž přinese přidanou hodnotu celkové politice, úvěrové politice EIB. Těch 60 miliard dodatečných znamená 40% nárůst v prostoru nejbližších tří let a vlastně už zač- jsme začali s touto politikou v lednu. Komise si je vědomá významu ratingu 3A u této banky a rovněž významu správného řízení portfolia. Na druhé straně je důležité, abychom tyto nové úvěrové prostředky opravdu věnovali růstovým projektům, prioritním projektům v konkrétních členských státech, včetně um, programům v členských zemích, kde odjinut tyto prostředky nejsou k dispozici, přinejmenším ne e, za e, rozumných podmínek. Dám vám příklad. Eh, loni aktivita EIB podporovala ekonomické oživení v Řecku a v Portugalsku. Banka přišla s značnými prostředky například pro školství v Řecku, výstavbu škol a rovněž um, výrobu která je příznivá vůči životnímu prostředí. A rozvoj právě střední třídy, malých středních podniků je zcela zásadní pro řeckou ekonomiku a rovněž i pro portugalskou. A právě díky této politice EIB jsou i e, tyto malé podniky schopny e, si vzít úvěr a dále e, fungovat. Máme rovněž i výzvy do budoucna. Jsou zde otázky, nimiž se musíme zabývat. Krátkodobě se musíme poradit s problémem tím, že podniky, zejména malé střední, stále ještě mají problémy v přístupu k financím. Um, úvěrové eh, podmínky a i úvěrové sazby se liší zcela dramaticky mezi členskými státy a spíše to souvisí se zeměpisným postavením než se samotnou kvalitou toho vypůjčitele. V tomto smyslu ty spready spíš jsou eh, typické pro finanční problémy té či oné banky v té či oné evropské zemi. A máme mnoho příkladů na to, že se to týká zejména, či spíš dopadá to zejména na bedra malých středních podniků, které pak eh, jsou ochuzeny o přístup k investičním prostředkům. Proto jsme se obrátili na EIB, aby zmobilizovala vlastní prostředky širší měrou a aby eh, právě tyto, tato finanční omezení v, u malých a středních podniků a zejména v Jižní Evropě nějakým způsobem limitovala. Chceme rovněž, aby docházelo Eh, k lepší spolupráci mezi Evropskou investiční bankou a Evropskou centrální bankou v této důležité oblasti. Kromě toho stojí Evropa v situaci, kdy eh, potřebuje investice například v oblasti otázek spojených s klimatickými změnami, s demografickými otázkami, stárnutím populace, přesouváním některých výrobních oblastí do konkurenceschopnějších eh, zeměpisných šířek a my potřebujeme Potřebujeme tedy podpořit hospodářskou aktivitu tak, aby se Evropa opravdu dokázala z této krize dostat. Zelená kniha komise o dlouhodobém eh, financování se snaží navodit eh, debatu široce zakrojenou, jak si poradit například s otázkou finančních prostředníků, dlouhodobým přístupem k financím a máme veřejné konzultace a komise v průběhu letošního roku přijde s akčním plánem poté, co se dozví víc. A v něm budou obsaženy různé prvky, například regulační rámec, silnější koordinace, eh, protěžování doporučených postupů a i konkrétní způsoby, jak sledovat vše v konkrétních členských státech v souvislosti s evropským semestrem to je opravdu klíčové, protože pokud chceme zvýšit přístup k financování u malých středních podniků a finanční infrastrukturní prostředky, pokud se s tím nevypořádáme nyní, tak v Evropě vznikne opravdu mezera v oblasti financování a e, trhy, sekuritizační trhy a e, určité jiné trhy nebudou schopny se dále vyvíjet. Tržní prostředí. Tam máme pocit, že výzvou pro EIB v nejbližších letech bude e, právě chovat se jako určitý katalyzátor, kde bude eh, právě EIB stát po boku EU a podporovat investiční priority a zároveň by měla lépe spolupracovat i s veřejnými investičními bankami v jednotlivých členských státech. Z pohledu dalšího víceletého finančního rámce chci potrhnout, že EIB je eh, přirozeným partnerem komise pro inovativní finanční nástroje, jako například um, mechanismy sdílení rizika a um, grantová politika. Ehm, tady chceme kombinovat a vyvažovat eh, ty omezené prostředky, které máme v unijním rozpočtu, s tím, co má k dispozici EIB a eh, s tím, co mohou nabídnout i jiné evropské instituce, abychom eh, tvořili pracovní místa a podporovali růst. V tomto kontextu komise přišla s návrhem ehm, expandovat eh, toto portfolio inovativních finančních eh, instrumentů. Máme programy například COSME, Horizon 2020 a Connecting Europe. Kromě toho, abychom ještě dále zlepšili dopad eh, unijních, eh, mm, unijního přispění chceme eh, jednak eh, podpořit financování prostřednictvím EIB e a strukturálních fondů na druhé straně. Pokud budeme inteligentně kombinovat zdroje EIB na jedné straně a rozpočet EU na druhé, tak bychom se mohli dostat k iniciativě těch projektových obligací. Vše už máme vlastně na místě a 230 miliard eur by mělo při, přispět k 4,5 miliardy um, hodnoty nových projektů. Je to nový způsob financování infrastrukturních projektů, my doufáme, že uspěje a obecně chceme sahat k inovativním nástrojům, abychom ufinancovali strategii Evropa 2020. Seznam projektů je dobrý, kvalitní. Máme tři oblasti, dopravu, energetiku a eh, široké pásmo a nyní už je na těch místních eh, orgánech, které budou vyhlašovat veřejné soustředě a soutěže, aby se hlásili o ty prostředky, které by měly být k dispozici. A závěrem, předsedo, vážení kolegové poslanci, bych rád eh, zdůraznil, že současné výzvy v oblasti ať už finanční, hospodářské, nebo politické si sami jakoby říkají o konkrétní kroky a proto eh, to, jakým způsobem eh, bude sehrávat svou úlohu EIB, je absolutně zásadní otázkou pro budoucnost Evropy. Evropská investiční banka musí se ujmout své role jako banky, která bude anticyklicky přispívat k vývoji a bude eh, přispívat financováním k té, eh, v, té, v oblasti reálné ekonomiky, eh, přispívat k růstu, tvorbě pracovních míst a já doufám, že budeme i nadále s úspěchem spolupracovat. Právě s vaším výborem, s komis- mezi komisí, tedy EIB a vaším výborem. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji, pane komisaři. I to byl zajímavý výklad. Ve skutečnosti my si uvědomujeme, že v červnovém oznámení Evropské rady, kdy zazněla slova o paktu pro růst. 120 miliard dalších finančních prostředků pro podporu ekonomické aktivity v Unii. To číslo bylo poměrně teoretické, protože jediná skutečná inovace, která vzešla z této Evropské rady, bylo navýšení kapitálu EIB o 10 miliard. Jak řekl prezident Hoyer, to vlastně znamená zdvojnásobení, protože jde o skutečné navýšení upsaného kapitálu a představuje to významnou páku. A to také umožní Evropské investiční bance znovu nalézt takovou míru uvěrování, které zatím nedosahovala vzhledem k potížím, které byly zaznamenávány na finančním trhu. A je tedy jasné, že činnost banky směřuje k financování investic a zejména dlouhodobých investic. Nejde o podporu oddlužení některých zemí, které mají potíže ale může to přispět těmto zemím tak, že budou financovány nezbytné investice proto, aby se tyto země vrátily k růstu a konkurenceschopnosti a byly uvedeny příklady eh, Řecka a Portugalska. A také jsme slyšeli sdělení prezidenta Hojera eh, týkající se významu zachovat příslušné položky víceletého finančního rámce, zejména co se týče kategorie 4, tedy zásahy EIB v zemích mimo EU, tedy země sousedství či země v předstupním procesu, protože ten pákový efekt funguje oběma směry. Pokud navýšíme kapacitu uvěrovat, tak to umožní i zmnožit zdroje nového financování, včetně vyhledávání financování mimo Evropskou unii. A je pozoruhodné, když prezident Hoje říká, že v průměru polovina zdrojů z finančních trhů přichází vlastně e, z prostředí vně Evropské unie. A opačně, pokud snížíme e, finanční prostředky, tak ten pákový efekt se obrací a vstává se vlastně faktorem snížení a ne multiplikace. A konečně bych chtěl říci, že pro informaci našich hostů v tom jednání o víceletém finančním rámci do budoucnosti parlament zdůrazňuje zásadu jednotnosti rozpočtu, to je evropského rozpočtu, což má dva rozměry. Je tu faktor právní jednotnosti, což je e, rozpočtová zásada, univerzálnost rozpočtu a tedy některé zdroje nemohou být přiřazeny k některým typům výdajů. A v jednom dokumentu z důvodu politické prezentace, i když v tomto dokumentu jsou informace, které vycházejí z různých právních základů a z různých postupů, tak my všichni v parlamentu, v radě, v komisi, a to se samozřejmě týká i EIB, musíme mít jednotný dokument, kde budou schromážděny veškeré finanční prostředky, které financují komunitární politiky definitivní platností ve formě dotací, formou půjček nebo záloh, formou novátorských finančních nástrojů tak, abychom lépe dokázali posoudit vše, co je vynakládáno na financování komunitárních politik. EU má malý rozpočet, ale nad rámec tohoto rozpočtu Evropská unie má schopnost mobilizovat finanční prostředky, které jsou podstatně vyšší pro financování svých politik a je důležité, abychom mohli rok po roce sledovat všechny tyto prostředky. tato vystoupení eh, velmi zajímavá, vyvolala řadu komentářů. Poprosím všechny účastníky naší rozpravy, aby byli velmi struční, aby pokládali konkrétní otázky, protože pan komisař musí odejít v 10 hodin. První pan Fernanš. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, vyzdvihnout vystoupení pana prezidenta chtěl bych všechny kolegy pozdravit. Moje první otázka se týká pana komisaře. Předpokládám, že neznáte Portugalsko, že nerozumíte portugalsky, takže počkám, až dostanete sluchátka. A Výborně. Má otázka je na pana komisaře. Předpokládá Evropská komise finanční nástroj, který bude specifický pro členské státy, které jsou v programu pomoci a zejména pro ty, které v rámci programu pomoci vytvořili takové programy jako Portugalsko. Existuje finanční nástroj podpořený EIB, který by mohl být velmi významný, aby právě umožnil tento pákový efekt, který umožní ekonomický růst, který, všechny, který hájíme. A není otázka na prezidenta EIB. Říká se, že půjčky, o kterých jste hovořil, se týká i období 2009-2013. A máte před, už určité výhledy na období 2014-2020, protože to by mělo smysl. Finanční rámec je sedmiletý. Jaké jsou výhledy EIB, pokud jde o půjčky na období 2014-2020? Pan Gardia Sabal. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, děkuji, pane Hojere, že jste zde. Jak řekl pan Lamasur, vaše vystoupení bylo velmi zajímavé a pro mě, která byla spravodajkou pro finanční nástroje, zpráva byla schválena v parlamentem v loňském roce, tak eh, tato vystoupení byla zajímavá a mám tři otázky, protože bych uvítala více podrobností. První otázka se týká pana Hojera. Jak jste řekl, parlament, rada, komise byli pro navýšení kapitálu EIB. A ve zprávě jsme zdůraznili, že tyto prostředky, které jsou k dispozici, by měly být k dispozici také pro finanční nástroje. A že by to nemělo být pouze určeno na půjčky. Máte informaci o procentu navýšeného kapitálu který umožní využívání nových finančních nástrojů. A dvě otázky pro pana komisaře Réna. Vy jste řekl ve svém vystoupení, že dochází ke zlepšení právního prostředí. Zmínil jste Bazilej a Solvenci, kde je třeba zlepšit obezřetnostní pravidla, aby se zlepšily možnosti dlouhodobých investic. A také se ptáme jako komise, jak eh, předpokládá mobilizovat využívání zdrojů z úspor. Můžete uvést podrobnosti? Vy jste řekl poměrně obecně, že se zabýváte tímto dlouhodobým projektem. Můžete nám říct něco konkrétnějšího? Juran Ferm. Děkuji, pane předsedo. Já já jsem zpravodajem pro projektové obligace a k tomu se ještě vrátíme eh, po půlroční, po zprávě o půlroční projektové, po půlroční eh, projektovém období. Oba jste zmínili situaci v Evropě, nedostatek konkurenceschopnosti. Pro mě nedostatek konkurenceschopnosti se netýká pouze vysokých nákladů nebo zastaralé legislativy, Při případně kostnatělé administrativy, ale zejména nedostatku investic. A tato analýza eh, zazněla již v Kokově zprávě v roce 2005 eh, v poločase Lisabonské strategie. Málo investic. A investice ještě dále pokresly. Takže ta situace je obtížná. Pan Hoyer řekl, že pozitivní, že 50% investic přichází od investorům mimo EU, ale má to i odvrácenou stranu, protože to znamená, že nelákáme evropské investory v Evropě. A to bychom měli řešit eh, projektovými obligacemi a dalšími finančními nástroji. A tady přichází má otázka. Základní myšlenka této iniciativy a dalších finančních nástrojů je lákat investory, kteří jinak eh, nepůsobí v oblasti financování infrastruktury například penzijní fondy. A moje otázka je, děje se to již, protože to má význam, pokud máme určité projekty pro máme záměry pro projekty investici, protože v opačném případě k, tomu, k tomuto zájmu nedojde. A potřebujeme jiné investory, které budou podpořeni právě těmi novými nástroji EIB a Evropské unie. A chceme, aby se právě to noví investoři stali aktivní v Evropě. A už to nastává, už se to děje, to je klíčová otázka. Daří se nám díky těmto iniciativám lákat investory, kteří by jinak neinvestovali do infrastruktury a jiných záležitostí v Evropě. A to je asi jedna z nejdůležitějších otázek a na to bych se chtěl zeptat. A další krátká otázka. Jedna z věcí, které jsme se obávali, je zda nalezneme investice nejen v těch rozvinutějších severních a západních zemích Evropy, ale také projekty pro projektové obligace a další novátorské nástroje ve východní a jižní Evropě, v ekonomikách, které nejsou tak rozvinuté a mají schopnost eh, se přihlásit pro tyto vysoce kvalifikované projekty. To je také předpokladem úspěchu. Děkuji, Jorane. Giovanni Lavia. Grazie Presidente. Volevo fare una domanda al commissario Ren. Lui nel... Měl bych eh, otázku na pana komisaře Rena. Ve vaší prezentaci zasnělo, že projektové obligace jsou uh, jaksi experimentální povahy. A eh, řekl jste, že by se to mohlo projevit eh, poněkud eh, riskantním způsobem na velkých evropských projektech. My tady máme projekt Connecting Europe, což jsou stovky desítky až stovky miliard. Zde máme prostředky eh, alokované na tento projekt na příští tři roky a eh, teď je, je tam škrt a zbylo tam 27 eh, miliard a to je na takový velký projekt velmi málo. Vzhledem k pozitivním zkušenostem v pilotních fázích nových projektů. Alokace mm, inovativních instrumentů, jako jsou projektové obligace, nebylo by dobré tedy tam dát prostředků více? Samozřejmě, že se dávají projekty, eh, tam, tedy peníze na projekty, které by měly mít aspoň nějaký pakový efekt. Děkuji, eh, pane předsedo. A já tedy vítám pana Hojera a, a pana eh, Rena jménem ECR. Já bych tady měl dvě body. Slovinsko nedávno dostalo 500 milionů eur na skofinancování. Nicméně e, e, Slovinsko si nemůže e, takový ten projekt, takovýto projekt spolufinancovat, nemůže si to dovolit a proto tedy potřebuje levné peníze od EIB. Můžete být specifičtější ohledně jakých projektů se to má týkat. A dále, Druhá otázka, absorpční kapacita. Ukazuje se, že ve Španělsku se vybudovalo za 20 let 48 eh, regionálních letišť, z nich pouze 11 je ziskových. A pan Rein také zasedá na trojce. Eh, čili teď to vypadá, že 37 z těchto regionálních letišť se má zavírat. Je to skutečně eh, skvělý příklad toho, jak se plítvá fondy z evropských fondů. A nemyslíte si, pane Vere, že ta v některých zemích už je potřeba investic eh, saturována? Ano, děkuji vám, kolegové, paní de Souza. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Měla bych eh, několik velmi stručných otázek na pana komisaře. Pane komisaři, právě jste řekl, že navýšení kapitálu pro EIB se využívá proto, aby se snižovala nezaměstnanost a naopak, aby se vytvářela pracovní místa. Také jste řekl, že se to týká zejména těch nejvíce postižených zemí. A Všem hovoříte také o dlouhodobých investicích. Mám tady první otázku, která se také týká těch malých a středních podniků. Zajímalo mě, eh, jestli máte eh, nějaký eh, výhled a přehled toho, co už bylo dosaženo a co chcete dále dosáhnout specificky v Portugalsku tím, že chcete zlepšit eh, přístupnost eh, k penězům pro malé a střední podniky. To je první otázka. Druhá otázka se týká dlouhodobých investic. Řekl jste, že role EIB nevyřeší deficit ale pomůže financovat dlouhodobé projekty. Eh, můžete být konkrétnější, o které dlouhodobé projekty se jedná, zejména v Portugalsku. A teď ještě obecnější otázka. Eh, pan komisař řekl, že EIB spolupracuje s ECB. Mohl bych, mohla bych se zeptat, jak se daří toto propojovat a jak tedy do toho vnášet tu myšlenku eh, investice do zaměstnanosti a do malých a středních podniků a eh, jak, jak toto vlastně se dá začlenit do role ECB, zejména ve zemích, eh, které nyní jsou pod dohledem trojky. Třeba v Portugalsku my vidíme, že eh, naopak ubývají eh, pracovní místa každým dnem, čili já nevím, eh, politiku, znamená to, že politika, kterou, tedy důsledky politiky ECB jsou na druhé straně vyrovnávány investicemi EIB? Takže to bylo první kolo řečníků a nyní navrhuji komisaři Renovik, aby odpověděl, protože musí odejít a potom uděláme druhé kolo a prezident Hoyer zodpoví. Pane komisaři. Děkuji. Děkuji za velmi případné a významné komentáře. Já se pokusím odpovědět, jak nejlépe umím na otázky, které se částečně překrývají. Tak nejdříve otázka pana Fernandeze ohledně otázky využívání specifických finančních instrumentů pro programové země. Týká se to financování ekonomických reform a e, fiskálních, e, tedy úprav rozpočtové politiky, kde se účastní finančně také eurozóna. Především zde se hrává primární roli Evropský stabilizační mechanismus, e, což je nástroj eurozóny. Zvýšení kapitálu pro Evropskou investiční banku je z mého hlediska podpůrným instrumentem, který má zajistit eh, větší příliv investic do všech programových zemí EU. Zvýšení kapitálu o 10 miliard eur, jak bylo dříve řečeno, zvyšuje prostředky eh, na úvěru, úvěry o 40 eh, v, v horizontu tří let počínaje letošním rokem. Je to v souladu s tím, co dohodla Evropská rada v loňském roce a je to zaměřeno na plnění potřeb zemí, které jsou nejzranitelnější. Domnívám se, že lepší využívat vyzkoušené instrumenty. Eh, to znamená, máme zde Evropskou investiční banku a zde tedy se snažíme posilovat objem investic. Čili já se domnívám, že stačí tady navýšit objem a není třeba přicházet s novými finančními nástroji. Což, což eh, ovšem je eh, oddělené od tedy Eh, diskuse, jak eh, pomoci malým a středním podnikům, která nyní probíhá mezi komisí a EIB. Pokud se týče Madame Carbel Sabal a její otázky, máme zde zprávu parlamentu a určité pochybnosti Eh, ohledně regulace. Samozřejmě regulaci musíme sledovat velmi, velmi pečlivě, abychom usnadili dlouhodobé investice v Evropě. Toto je součást eh, zelené knihy o dlouhodobém partnerství a investicích, eh, kde se hrával významnou roli pan kolega Barnier část je věnována také regulační dimenzi v celkovém kontextu a jednou z součástí je investice dlouhodobého financování v Evropě. Dále musím říct, že velice důležitá je v této souvislosti debata o bankovní unii. Proč? Pokud totiž srovnáme krizi v EU a ve Spojených státech, pak jedna z věcí, která se povedla ve Spojených státech, je, že náprava financí se podařila okamžitě po krizi v letech 2008 a 2009, což umožnilo návrat k růstu a zlepšování zaměstnanosti v USA. V Evropě bohužel eh, dosud eh, opravujeme eh, finanční sektor v podobě jeho restrukturalizace a oživování. A Máme toho tedy ještě eh, mnoho, než se nám podaří vytvořit opravdu zdravější a odolnější systém v Evropě. A eh, popravdě řečeno, uvědomíme si, že nejde o eh, zachraňování bankéřů, jak to někteří interpretují. Jde o to, abychom měli skutečně zdravý a spolehlivý a důvěryhodný bankovní sektor. Pan Ferm hovořil o investicích a jejich důležitosti. Já s vámi souhlasím, už jsem o tom hovořil a opravdu neexistuje eh, nějaký jednoduchý návod, kterým se šmahem vyřeší všechno. Potřebujeme strukturální fondy, potřebujeme investice, eh, potřebujeme nějakým způsobem uvolnit růstový potenciál a zaměstnaností potenciál evropské ekonomiky poněvadž to je jeden z našich handicapů, které trvají v posledních letech, projevují se v posledních letech. Pokud se týče první dekády nového tisíciletí, to znamená 2000 až 2008 zhruba, měli jsme poměrně silný příliv kapitálu v Evropě a e, také do zemí, které dnes považujeme za země deficitní. A důvodem je také to, že tento přitékající kapitál se často nepoužívá zrovna nejefektivnějším způsobem. Přispělo to také e, k realitní bublině, no a bohužel teď za to platíme v evropském bankovním systému je výrazná fragmentace, velký spread úrokových sazeb pro firmy a pro domácnosti. To je další důvod, který je třeba napravit součást tedy té finan, opravy finančního sektoru. A bude to zahrnovat také konkrétní kroky pro nápravu úvěrových podmínek, zejména pro malé a střední podniky, poněvadž eh, bez eh, nárůstu úvěru nemůže být ekonomický růst. To se ještě eh, nikdy v historii nestalo, že by to takto fungovalo. Takže i toto je způsobuje proti současné krize zaměstnanosti. Pane předsedo, byly tady ještě další otázky. Eh, já jsem odpověděl zatím jenom na některé, ale eh, bohužel eh, já zde mám teď další termín, který jsem ke kterému jsem se zavázal ještě předtím, než jsem přijal pozvání k vám. Je to vlastně blueprint pro Evropskou monetární unii. Já bych tam měl být za 8 minut, takže já s politováním musím konstatovat, že musím odejít a já tedy eh, doufám, že budete ale pokračovat bez mě s panem prezidentem Hojerem. Děkuji, pane komisaři. A my si zejména zapamatujeme, že problémem číslo jedna, který zaznamenala Evropská unie a členské státy v posledním desetiletí, není nedostatek finančních zdrojů. Obrovské množství finančních zdrojů bylo investováno v Evropě, ale měli jsme dva zásadní problémy. Za prvé, tyto prostředky byly často špatně investovány a ty prostředky vytvořily bubliny a podpořily spekulace a nikoli reálnou ekonomiku. A za druhé, z krize odcházíme v situaci, kdy jsou finanční trhy na národní úrovni mezi sebou odděleny více než předtím. A všechny snahy o posílení ekonomické a měnové unie směřují k tomu, abychom jednak opět uvolnili průchody mezi finančními trhy, které se nikdy neměly stát opět národními finančními trhy. My potřebujeme evropský finanční trh a je třeba, aby disponibilní zdroje byly investovány do reálné ekonomiky a nikoli do spekulace a tvorby bublin. Děkuji, pane komisaři. Navrhuji pokud pan eh, prezident Hoyer bude souhlasit, eh, tři kolegové požádají o slovo a pan prezident Hoyer vystoupí potom s odpověďmi. Nejdříve dám slovo paní eh, Hercog. Omlouvám se, měl jsem tu některé maďarské otázky k řešení. Měli jsme plodnou diskusi na plénu v březnu a já bych chtěla navázat na Jorana svou otázkou. Jde o přilákání investic a jsem tu 9 let a vše, co jsme dělali pro malé a střední podniky, energetiku a podobně, bylo to všechno pro přilákání investic a investice tu stále nejsou. Musí to být udržitelný růst. Nám skutečně nejde o nějaké spekulativní bubliny, jak zde bylo uvedeno. Mně se líbilo vaše prohlášení, že EIB je pro 27 členských států a nejenom pro eurozónu. A to, že jste to řekl, tak to skutečně znamená, že existuje problém. A mě by zajímalo, jak, co můžeme udělat pro to, aby státy, odkud já přicházím, jako je Maďarsko, se do toho také zapojili. A když se podíváte na náš region, jak se díváte na investice do malých a středních podniků? Ty investice jsou zase spíše v eurozóně v této oblasti. Proč tomu tak je? Pouštíme se do nového sedmého období a EIB je skvělým nástrojem pro financování podunajské strategie. Tedy jak se na to díváte, jakou radu můžete dát bankám v mé zemi v tomto směru? Děkuji, Edith. Paní De Martini. Děkuji, pane předsedo. Je mi líto, že pan komisař Ren musel odejít. Zmínil situaci malých a středních podniků v některých zemích Itálie. Má země, má obrovské množství malých a středních podniků, které mizí z důvodu paktu stability vnuceném Evropskou unii. Každý den v novinách čteme o sebevraždách eh, majitelů takových podniků, protože už nemohou investovat a nedaří se jim splatit mzdy svých zaměstnanců. A opatření ke snížení deficitu vlastně nakonec zvyšují deficit, protože pokud zavře takový podnik, tak to přispívá k deficitu. A tudíž vzniklo hnutí pěti hvězd, získalo 25% hlasů ve volbách. Je to protievropské hnutí a vidíme, co se děje ve Velké Británii v poslední době díky úspěchu eh, hnutí pana Feridže. Eh, co může dělat Evropa pro to, aby zamezila tomuto eh, vývoji situace? A co udělat to, abychom čelili nepřekonatelným potížím? Komisař tu již není. Kladu otázku zástupci EIB. Již celé roky slyším o investicích do infrastruktury, o investicích, které by umožnily spojit přístav Janově s přístavem v Rotterdamu. A hovoříme o koridoru XY, ale nic se nezměnilo. Mezi přístavy je 200 km a ta vzdálenost je stejná, ale doba cesty se vůbec neskrátila co můžeme udělat eh, ze strany EIB. Děkuji, Naděžda Jenský. Děkuji. Vy jste věnoval velkou část svého vystoupení tedy kategorii 4 investic EIB. A jsem vděčná za tyto závazky EIB a za mandát mimo EU. My organizujeme slyšení v výboru pro rozpočet týkající se novátorských systémů, jak tedy podnikat v oblasti novátorských nástrojů. A jde o směšování různých zdrojů, tedy mezinárodní mezinárodních eh, investic a národních investic. A já rozumím tomu, že tyto investice se budou zvyšovat, ale můžete podrobněji hovořit o tom, o kvalitativních opatřeních, eh, pokud jde o zlepšení koordinace s dalšími mezinárodními organizacemi. Děkuji Naděždu. Ivajlo Kalfin. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, si dovolil několik stručných komentářů. Chtěl bych navázat na to, co pan prezident Hoyer řekl o významu trojitého Ačka. V obtížném období je důležité, aby Evropská unie měla EIB jako banku se špičkovým ratingem. Došlo k navýšení schopnosti uvěrovat u banky, což je vynikající. A to souvisí s otázkami eh, o dalším investování z hlediska banky. Ne, nebylo by možné navýšit kapitál a zachovat eh, ty, tyto nezbytné koeficienty. Pan místo předseda Ren právě odešel, ale myslím, že svým způsobem jsme hovořili o komplementaritě mezi evropským rozpočtem a rozpočtem EIB. A při práci na VFR se snažíme nahradit nedostatek eh, dostatečných veřejných prostředků v rozpočtu různými nástroji, které by měly přicházet z EIB. A do jisté míry to může nastat, ale půjčování Evropské investiční banky nemůže kompenzovat nedostatek finančních prostředků. Já bych například uvedl několik eh, otázek, které ohrožují tuto komplementaritu. Například spolufinancování. Díky evropskému semestru a díky všem pravidlům, která jsou zaváděna v řadě zemí, eh, spolufinancování veřejných investic bude velmi obtížné. Já bych chtěl zopakovat, pane předsedo, Eh, naše stanovisko minimálně národní výdaje pro financování veřejných investic by měly by být, eh, když ne přijímány, tak eh, alespoň brány na vědomí v rámci evropského semestru, protože v opačném případě budou obrovské problémy. Neefektivní a nedostatečné čerpání prostředků banky a evropského rozpočtu bez nezbytného národního spolufinancování. Druhý problém souvisí s makroekonomickou kondicionalitou a dalšími riziky pro financování evropského rozpočtu. To by eh, hodně snížilo vůli pro překlenovací úvěry u bank. A pokud se nám podaří toto vykompenzovat dalšími požadavky, které se budou vracet na EIB, tomu určitě nezabráníme. A kdy zavádíme další kondicionality do evropského rozpočtu a tím vytváříme problémy pro všechny banky, včetně EIB, v jejich práci v členských státech. Poslední příklad Eh, nástroj in Europe, kde financování kleslo na jednu miliardu, což je pod eh, jakoukoliv minimální úrovní pro zvýšení evropské konkurenceschopnosti a jako řada kolegů budeme požadovat, eh, co udělá EIB, aby to vykompenzovala. Obávám se, že EIB to nedokáže kompenzovat, nahradit a v rámci postupu pro další VFR to musíme vzít v úvahu a podporovat tyto investice. A velmi stručně bych chtěl poděkovat bance hodnocení zvláštních nástrojů pro malé a střední podniky a klimatické změny, to je velmi důležité. A komisař Ren si myslí, že je to stále prioritou pro generování snahy nástroje, jako je Jeremy, se prokázal jako efektivní v řadě členských států a umožnil eh, větší přístup k úvěrům pro malé a střední podniky. Chtěl bych také zmínit kvalitní práci EIB eh, v platformě pro směšování fondů, kde se využívají nejen veřejné prostředky, ale také prostředky dalších dárců a realizují se různé projekty. A věřím, že v rámci vnějšího mandátu se to stane významným nástrojem. U vnějšího mandátu tam jsme jasně slyšeli sdělení prezidenta Hojera. Obávám se, že parlament eh, nemůže nic dělat, eh, pokud eh, komise nenavrhne další vnější mandát. A obávám se, že pokud jde o zbytek času, do příštího roku pro tento mandát parlamentu. Myslím si, že eh, čas skutečně pro komisem krátkým bychom rádi zahájili práce. My jsme nedávno rozšířili stávající mandát, ale eh, čekání na návrh komise je věc, která vyvolává určité obavy v parlamentu, pokud je o čas, který nám zbývá. Konečně chtěl bych navázat na slova prezidenta Hojera eh, pouhé škrty a eh, vyškrtávání kapitol eh, stejné redukce skutečně postihují ty fondy, které, ty prostředky, které jsou určené pro pákové efekty. A dochází skutečně Eh, nepřiměřeným zásahům a eh, škrty v jednotlivých kapitolách. Pokud jsou takové škrty, tak musíme jasně vědět, jaké dopady má takový škrt. Děkuji, Ivajlo. Pan Ferreira jako poslední řečník. Pane předsedo, já mám pouze dvě velice stručné otázky. Hovořili jste o přístupu malých středních podniků k půjčkám, k úvěrům. Hovořili jste o půjčkách EIB, ale kromě té zcela zásadní záležitosti máme tady ještě jednu záležitost, totiž družstva. V některých členských státech právě družstva sehrávají v ekonomice eh, důležitou úlohu, ať už v surovinové části té hospodářské palety, případně výrobní oblast a dokonce i ve službách. My například máme družstva, která jsou v obrovských nesnázích. A ty nesnáze mezi jinými pramení z toho, že nemají přístup k úvěrům. V minulosti jsme měli určité kontroverzní záležitosti, které se týkají vůbec otázky toho, zda by i družstva měla mít přístup k úvěrům. Například eh, pro konkrétní projekty. Měli jsme takové družstvo, které se zabývalo ehm, bytovými otázkami, které renovovalo budovy. A já tady mám tu otázku právě k tomu. Zda i takové družstvo by mohlo mít přístup k různým rozpočtovým eh, tedy k finančním prostředkům a úvěrovým prostředkům i od EIB. A druhá otázka se týká projektových obligací a některý z těch pilotních projektů, které už běží. Moje otázka zní, je možné, že už máme konkrétní projekty, jakého jsou rozsahu? Mohl byste mi říci, ve kterých zemích a o jaké rozsahy tedy finanční se jedná? Monsieur président, vous avez vu... Děkuji. Eh, pane prezidente, viděl jste, kolik otázek vyvolalo vaše vystoupení. Máte slovo. Děkuji. Děkuji za otázky a komentáře. A asi jste byli frustrováni po mém vystoupení. Nejsem schopen jednoduše odpovědět na každou otázku způsobem, který vás uspokojí, protože některé otázky vyžadují, abych před vás položil čísla, ale uh, to mohu učinit pouze písemně, jinak ústně asi ne dnes. Ale dnes bych se rád ujal příležitosti, abych vám představil eh, nového stáleho zastup, zastupitele Bena Knapena zde v Bruselu. On byl v minulosti nizozemským ministrem pro evropské eh, záležitosti a rozvojové otázky, takže je eh, velice dobře seznámen s postupy komunitárními a on usedne v kanceláři, v naší bruselské kanceláři a on vám pak poskytne konkrétní odpověď na vaše otázky. První otázka pana Fernandeše je opravdu zajímavá, totiž znázorňuje, že je jasné, že nemáme dobře sladěn víceletý finanční rámec a e, kop. Hovoříte o statuty bank, kde se hovoří o tříletých eh, plánech pro spolupráci a to se vždy převádí z roku na rok a více ty finanční analýzy je delší, takže to není plně sladěno, synchronizováno. Ale nevím, zda by to, byla, zda by to měla být opravdová nevýhoda. Například eh, v rámci eh, krize, ta se, tam se nedomnívám, že by vše mělo trvat sedm let. Pokud tedy budeme pokračovat taktikou um, převádění uh, a přizpůsobování z roku na rok, tak uh, doufejme, že se to takto podaří vyřešit. Ale Přesto je víceletý finanční rámec pro nás celá zásadním takovým referenčním bodem, protože o co jde u těch bank a ve vztahu k EIB naše tržní pozice může být silná pouze skombinujeme-li naši úvěrovou politiku s tím směšováním těch eh, finančních eh, a fondů a finančních prostředků, jak to tady právě komise vylíčila. A zároveň ještě s naším poradenstvím to vše zkombinujeme. Eh, Když já jsem před 16 měsíci zahájil práci v EIB, tak jsem byl překvapen a uh, opravdu veli, pod velkým vlivem kvality zaměstnanců, obrovského množství eh, know-how po technické stránce, po finanční stránce, což nám umožní radit už na etapě generování projektů, eh, nasazování těch projektů. A to vlastně navazuje na otázku pana Epinka Máme v Evropě dost projektů. My se snažíme být proaktivnější, abychom opravdu i pracovali na vzniku projektů s promotory, s členskými státy, jinak se dostaneme do potíže. A samozřejmě, že máme určité negativní zkušenosti a řekněme si to upřímně ve většině případů. Vy například zmiňujete letiště, která nejsou přesvědčivým způsobem využívána. No, ten problém vlastně pak ale není u té banky. Banka se samozřejmě musí dobře chránit. To je správná politika bankéřská. Vždy si chránit vlastní pozici, ale pokud máte iniciativu soukromně veřejnou, která není z hospodářského hlediska dost přesvědčivá, anebo nemáte určité toky, které jsou relevantní, případně reálné, tak to společné financování veřejné a soukromé v konečném důsledku vede ke zvyšování veřejného dluhu, což samozřejmě není žádoucí a právě ale proto e, ta řádná zpráva a eh, proskoumání každého projektu je ještě o to důležitější. E, to co jsme za poslední dva roky víceméně vynalezli v oblasti projektu, a to ještě něco z toho vzniklo v minulé finančním výhledu, se osvědčilo například sdílení rizik Jessica. E, všechny tyto nástroje opravdu dokazují, jak jsou významné. Máme například Jaspers například, má šance na to, aby ještě vedl k navyšování eh, financování ze strany EU a doufáme, že se nám to podaří. Ehm, panu Rubiovi nemohu poskytnout přesná čísla a pokud ale se podíváte na podíl nových finančních nástrojů eh, v celkovém navýšení kapitálovém, eh, tak to potom z toho ta odpověď vznikne. Ehm, kapitálové zajištění projektu. Ty miliony vyhrazené na projektové obligace, to ještě neodráží celé to nadšení. My zatím máme trochu těch vyhrazených prostředků, takový růžek v tom stávajícím rozpočtu, ale naše naděje spočívají v tom novém rozpočtu. A tam doufáme, že všechny členské státy se budou podílet na tom potenciálu těch eh, projektových obligací. Nyní je naše situace trochu ošemetná, totiž ten nový nástroj musí na trzích uspět musí být atraktivní. Nemůžeme spolehat pouze na naše eh, představy to, jakým způsobem trhům ti promotoři ty projekty uvedou, vylíčí a e, to, jak je budeme schopni podpořit, to musí na trhu uspět. Musí projít tou e, zkouškou ohně, e, protože v opačném případě veškeré naše ambice tento nový nástroj diskreditují, pokud nebudou podloženy řádně a proto komise s velikou opatrností nechce na u těch prvních příkladů těch nových projektových iniciativ vršit nějaká další rizika. Proto máme poměrně nevelký počet něčeho, co považujeme za relativně bezpečné. A to je správný první krok podle mého názoru. Což samozřejmě neznamená, že všechny projekty se odehrávají pouze v Belgii, v Nizozemsku, případně v Německu. My jsme se rozhodli právě z pohledu banky, aby tam byly i projekty, které budou mít místo i ve východních a jižních zemích. Ale musíme absolutně zajistit, aby ty první projekty byly takovou vlajkovou lodí e, protože to trh za nás rozhodne, zda vše nakonec se podaří nebo ne. Takže chceme do toho jít plnou parou, ale opatrně. Slovinsko, ani zde nejsem schopen u vás přesná čísla, ale pouze zmíním toto. Cokoliv jsme ve Slovinsku podnikali, tak bylo vždy posvěceno komisí a já si myslím, že určité věci by měly uspět i v Evropském parlamentu. Například v Blance a v Kryško ty elektrárny 130 miliard eur eh, na východu země, 200 eh, milionů eh, eur jsme dali na modernizaci eh, plynovodu, rovněž různé projekty pro malé střední podniky, zlepšení infrastruktury, ochran životního prostředí, energetická úspornost, zejména ve spolupráci s takzvaným ekofondem ve Slovinsku. Mohu vám poskytnout více údajů, to je pouze takový zkrátkovitý přehled. A nyní k otázce. zda je dost těch projektů. Jak pan Epping, tak ostatní se na to tázali, ptali. To je rozhodující záležitost. Nikoli pouze z důvodu objemu, ale rovněž z důvodu kvality projektu. A to ta kvalita rozhodne o umístění, o statusu banky na trhu. Paní de Martini, totiž zdá atraktivita našich půjček bude vysoká, O tom rozhodují trhy, totiž to trojité Ačko to není nějaký fetiš, to je pouhá nutnost, abychom si udrželi nízké sazby. Ehm, díky nímž budeme atraktivní na trhu a eh, to, že ty úvěry eh, budou atraktivní eh, pro eh, podniky, které potřebují. A tady máme dvě záležitosti, které zatím jsou určitou překážkou. Za prvé roztříštění trhu a tím se musíme velice opatrně začít zabývat a druhá nezaměstnanost mezi mládeží. U obou jsme se snažili opravdu proskoumat vše, ehm, každý eh, kout eh, těch aktivit, které jsou k dispozici, abychom uviděli, co, jakým způsobem nejlépe si s tím poradit. Takže důležité je, kdo se zabývá čím. Tady nezdílím připomínku paní Suza týkající Evropské centrální banky. Není tady mojí úlohou se k ní vyjadřovat, samozřejmě, že s nimi úzce spolupracujeme. Každý ale má svou oblast, za kterou je odpovědný. A co je nad slunce jasné, a to vlastně navazuje i na některé jiné otázky, že Evropská centrální banka IB není tím vypůjčovatelem tím eh, té poslední záchrany. Eh, my musíme všichni spolupracovat, komise, rada, ECB, EIB, ale zároveň si každý musí hlídat vlastní pravomoce vlastní oblast odpovědnosti a e, tak, aby ty synergie byly optimální. Ehm, ano, já tady nevidím tak e, záporně ehm, to, jakým způsobem e, evropská infrastruktura je financována i z soukromých strojů. I v rámci evropských institucí my nejsme jediní, kteří se obracejí na trhy. Máme i jiné e, e, fondy a e, části, které se obracejí na trhy a je to možné, ale na druhé straně si jasně musíme říci, že obrovské potřeby v oblasti infrastruktury, v oblasti inovací, která je pro Evropu zásadní, právě tato oblast, například cíle klima, boju s klimatickými změnami, s energetickou úsporností, ty cíle uspějí a budou naplněny pouze pokud bude k dispozici více. A nyní otázka nástrojů. Je PBI způsobem, eh, jak přitáhnout zájem k účasti na těchto snahách? Ehm, na zásadě dosavadních zkušenosti řeknu jasně ano. E, například já jsem byl na zasedání Mezinárodního měnového fondu v Washingtonu a jak často e, se můžou e, tázat, řekněme, nevinní investoři, kteří zatím z EU nemají nic společného, je to něco zajímavého, bylo by to pro můj penzijní fond atraktivní a tak dále. Takže ano, potenciální investoři budou mít více možností. A já to vnímám jako pozitivní, že už je to potenciálně zajímá. Ano, bubliny. Nesmíme je připustit, to je jasné. Souhlasím. Dunajská strategie. Poskytnu vám přehled e, současného stavu. Ne vždy vidíme kladné signály. Rád bych někdy viděl zvýšenou aktivitu Ehm, ze strany členských států. I když vedení ze strany místopředsedy Neutera je pro nás takovou, ehm, takovým dobrým signálem, ehm, Balské moře je fantastickým příkladem a doufám, že i Dunaj může být dalším příkladem v řadě ale bohužel zatím vidím více papírových plánů než skutečností, takže na tom ještě musíme společně zapracovat. Pan Martinez jasně vyjádřil skutečnost, že máme, dáváme v sázku velké evropské projekty, pokud se nepodaří uspět v tom, malém, na tom relativně malém prostoru zorganizování přístupu k finančním prostředkům relativně malým firmám, které pak mohou uspět celosvětově. A Itálie je výborným příkladem, protože tam je mnoho těchto právě firm, firmiček, které často jsou v té znevýhodněné situaci, protože například jsou eh, pět kilometrů na jih od eh, hranice eh, Jižního Tyrolska a nikoli na sever a my musíme u těchto otázek eh, ještě zapracovat a my se v nich angažujeme. Další otázka tady se týkala koordinace eh, s jinými eh, IFE. Snažíme se o to. Zatím už jsme v některých regionech našli řešení tam, kde jsme tradičně spolupracovali, ale chceme i spolupracovat nadále a soustředit se na standardy, na postupy, na to, že se můžeme na sebe vzájemně spolehnout, respektujeme technické, finanční um, zkoušky inspekce jiných institucí, ale v oblasti koordinace mezinárodních finančních institucí zdá se, může se z toho stát obrovské byrokratické monstrum, ale myslím si, že jsme na dobré cestě. Ehm, panu Kalfinovi děkuji za velice případné poznámky, rovněž v otázce trojitého A. Ale už jsem řekl, není to pro nás všelek, je to jednoduchá nutnost. Pokud přijdeme o tu vysokou prestiž na trhu, je již vyjádřením je to trojité Ačko, tak jednoduše budeme příliš drazí, budeme dražší a to pocítí právě nejvíce ty země, které nás jako EIB potřebují nejvíce, tak tam proto si musíme dát veliký pozor. A proto rovněž, když například hovoříme s ratingovými agenturami, které nám zcela jasně opakují, že vaši vlastníci a akcionáři, tedy členské státy, trojtehačko nemají, ale my přesto naš, vaší bance to trojité Ačko dáváme. Tam byly v loni dvě významné události. Za prvé, jasný, odvážný signál ze strany eh, parlamentu, komise a, eh, a rady o kapitálovém navýšení 10 miliard to bylo nečekané právě v tomto ovzduší, ale ukázalo se 1,1 miliardy v Itálii, 1,7 z Spojeného království, Francie, Německo a tak dále. Ve srovnání eh, i ty ostatní členské státy, takže to byl odvážný krok a eh, prospěl byl pro nás prospěšný. Druhá věc je kvalita ehm, toho, jak půjčujeme. Proto se musíme chránit a to je zásadní věc. Musíme se chránit eh, proti eh, neúspěšným projektům, eh, proti nějakým nekvalitním úvěrům. A proto, když hovoříme i o unijním rozpočtu, tak tam vedeme dialog s komisí. Tam si myslím, že jsme ještě ten potenciál nevyčerpali úplně. Nechci nikoho šokovat, ale najednou se zmiňuje o úplně jiné dimenzi, totiž zatím banka ještě nedetekovala zemědělské podnikání. Tam ano, můžeme najít některé zajímavé oblasti spolupráce. I tam musíme uvažovat. I sociální fond, když hovoříme o vlastním přispění k nezaměstnanosti mládeže, musíme hovořit o sociální dimenzi komisního rozpočtu, školství, proškolování, rekvalifikace, Erasmus pro všechny například. Všechny tyto nápady by měly e, směřovat e, tímto směrem. Tady si myslím, že brzy vystraším e, ty bankovní odborníky mezi námi, takže už jsem se asi pustil příliš daleko a nechám toho. A nyní e, kompenzace nějaké za e, ty obecné e, plošné e, škrty to nevím. Například eh, rozpočty komisařky Krusové. To nevykompenzuje banka. My se to snažíme rovnovážit, eh, snažíme se využívat bankový efekt, ale je to obrovská výzva. Ale doufám, že unijní rozpočet je eh, ve vašich velice dobrých rukou. A já jsem optimista. Doufám, že komise si uvědomuje dimenzi mandátu pro vnitřní úvěrovou politiku a doufám, že se dopracujeme k trochu lepšímu řešení než ten první návrh. Ale je dobré vědět, že v této oblasti, stejně jako v jiných, Evropský parlament je vždy naším nejlepším spojencem a já na to spoléhám. A záležitost těch družstev. Ano, ehm, tak to je to anglické slovo. Eh, cooperatives. Eh, tady musíme být eh, rovněž jednat opatně totiž v rámci Evropské unie je definice toho, co je družstvem, velice rozdílná v různých oblastech, například v oblasti renovace například budov. Ehm, dokonce i ve velice hospodářsky pokročilých členských státech, pokud by došlo k určité problému v oblasti nemovitostí, tak tam by se dostala i ta družstva do problému. Takže tam se s tím musíme nejdříve konceptuálně poprat v rámci naší banky. A já se ale tomu nebráním. A pak to takzvané směšování fondu, tam by to rozhodně pak bylo nutné v té oblasti. Pane předsedo, bohužel jsem pravděpodobně neodpověděl na všechno, ale rád odpovím na zbylé otázky, ať už písemně nebo nějakým způsobem jiným konzultativním. Je to moje pátá návštěva letos a slibuji, že přijdu zas. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, pane prezidente. E, myslím, že tato vyměna byla velmi poučná pro nás ve velmi významné chvíli, kdy budeme vyjednávat a snad rozhodneme o celkovém víceletém finančním rámci a není lépe rozumíme tomu, co může EIB udělat i s novými nástroje a také víme, jaké jsou její meze a nyní vás tedy propouštím. Milí kolegové a kolegyně, vracíme se k našemu pořadu jednání. A já vám navrhuji společně projednat body 5, 6, 7 a 8 a 9 našeho pořadu jednání. Jde o projednání opravných rozpočtu 1, 2 a 3 v souvislosti s jednáním o víceletém finančním rámci. A než se pustíme do vyměny názorů, informační přehled o samitu rozpočtového tria, ke kterému došlo včera odpoledne. My jsme navrhli předsedovi Evropské komise, aby využil článek 324 smlouvy o fungování EU, aby se pokusil odblokovat situaci, do které jsme se dostali s radou, abychom mohli zahájit jednání o finančním rámci. A možná si vzpomenete na problém, na který jsme narazili, po odhlasovaném usnesení EP z 13. března jsme zdůrazňovali a zdůrazňujeme dále, že nebude moci dojít k dohodě o VFR, dokud nevyřešíme uspokojivým způsobem, to je podle smlouvy a podle finančního nařízení a podle potřeb, otázku plateb za rok 2013 a nebudeme moci zahájit jednání o rámci 2014-2020, až bude prokázáno, že jsme schopni vyřešit bezprostřední problémy roku 2013. Zejména tím, že budeme ctít závazky všech tří institucí a zejména rady v prohlášení číslo 2, která je přílohou rozpočtu 2013. Takže šlo v diskusi o to, jak naložíme s opravným rozpočtem číslo 2. Včerejší jednání umožnilo dospět k procesní dohodě. A významný ústupek ze strany rady spočíval v tom, že bylo navrženo zahájit okamžitě, to jest hned po ECOFINu příští týden, tedy uvolnit 7 miliard 300 milionů, tedy z těch 11 miliard 200 milionů v návrhu Evropské komise u opravného rozpočtu číslo 2. A současně je se zavázat k druhé tranši Tedy stanovisko rady spočívá v tom, že říkáme, my jako irské předsednictví nemáme mandát, abychom se zavázali okamžitě vůči 11 miliardám 200 milionům, ale jsme připraveni vést jednání o platbách a abychom vám prokázali naši snahu postupovat eh, rychle a co nejdále, tak jsme připraveni se dohodnout na první tranši 7,3 miliardy. Takže odpověď na 11,2 požadovaných komisí není 7,3. Je to první tranše 7,3 a bude později tedy druhá tranše. Pro nás, pro parlament, vše se týká tedy té druhé tranše, kdy bude uvolněna a v jaké výši. A na tomto základu jsme se dohodli na následujícím harmonogramu a postupu. Je to vlastně stolní tenis. Na základě včerejší dohody. Dnes jsme tedy v rozpočtovém výboru, máme to na pořadu jednání a rozhodli jsme, že budeme dnes dopoledne jednat a dnes projednáme společně tři návrhy opravných rozpočtů, které jsou na stole. Nejdůležitější je dvojka, trojka spíš umožní dohodu o dvojce, protože odlehčí tu zátěž, co se týče národních rozpočtů. A číslo jedna je rozpočet malinký, 600 milionů, ale je to symbolické. Jde o přistoupení Chorvatska a vlastně naplnění meziinstitucionální dohody, která v současnosti platí. Takže to máme dnes projednat. Náš zpravodaj předložil návrhy zprávy, o tom budeme jednat a budeme o nich hlasovat politicky, orientačně a zatím tento hlasování nemá právní význam, protože, jak víte, podle rozpočtového postupu právně závazné hlasování parlamentu v rozpočtovém výboru na naší úrovni a potom na plénu může nastat až po předběžném hlasování rady tedy koreper na naší úrovni a Rada pro rozpočet na úrovni pléna parlamentu. Nicméně jde o orientační politické hlasování, kde ta základní představa by měla být, že parlament u těchto tří návrhů opravných rozpočtů, tedy parlament podporuje stanovisko komise a je připraven to schválit okamžitě a udělat všechno, co na něm bude záviset, aby došlo k rychlému přijetí po odsouhlasení stanoviska Rady s výhradou případných úprav Rady. A pro nás by to také byla příležitost ukázat, že to, co je důležité pro nás, zejména u opravného rozpočtu číslo 2, je tedy mít eh, co nejpřesnější záruky, že na konci roku ta další částka až 11,2 miliard bude k dispozici. A to, že to dostaneme najednou, anebo na několikrát, tedy na dvakrát, ze strany parlamentu máme za to, že tady jde o řízení programu a řízení prostředků. A odpovědnost eh, těch správních orgánů, komise a členských států. My potřebujeme maximum záruk, pokud je o celkovou částku. To je tedy před námi. Samozřejmě, pokud... Mělo by dojít tedy k dohodě v rozpočtovém výboru. Zítra bude zasedat Koreper. Koreper bude zmocněn na základě návrhu, tedy rozpočtové komise rady a Koreper to dostal včera. A ty číselné návrhy jsou tedy 7,3 miliard. A je tu návrh prohlášení týkající se případné druhé tranče. Tedy ten text, tak jak byl předložen z rozpočtové komise rady, není dostatečný. A pokud my v rámci toho ping-pongu, o kterém jsem mluvil, projevíme vůli podpořit návrhy Evropské komise a říci, že za stran, pokud to radě bude vyhovat, ať to udělají ty na dvakrát ve dvou trančích a ne na jednou. A takto prokážeme naši otevřenost, pokud je o zájmy rady. Tedy vyčkáme a věříme, že zítra Koreper projeve, projeví otevřenost a řekne jak vysoká bude ta druhá tranše. Což zatím není zcela jasné z toho prohlášení, které vzniklo v rozpočtové komisi rady. A potom příští pondělí dojde k prvnímu trialogu o víceletém finančním rámci na základě pořadu jednání, kde budou všechny body které jsou uvedeny Evropským parlamentem ve svém usnesení z 13. března, což byla odpověď na Evropskou radu 8. února. Na druhý den, 14. května, se bude konat ECOFIN. S částí ECOFINu věnovanou rozpočtu. A to bude klíčová chvíle, a to říkám členům rozpočtového výboru, říkám to také zástupcům rady, říkám to zástupcům Evropské komise. Bude to chvíle klíčová, protože dojde samozřejmě k tomu, že ECOFIN bude moci potvrdit ty částky, které vzejdou z koreperu. První tranše 7,3. Také to bude příležitost, aby ECOFIN prokázal, že rozdělení těch miliard, 7,3 miliard, priority parlamentu byly vzaty v úvahu. A Giovanni, náš zpravodaj, to bude zdůrazňovat. Protože tady nejde jenom o částku, ale jsou tu i příslušné priority. A rozpočtová komise rady zatím eh, nevzal, nevzala v úvahu na úrovni nízké, tedy na úrovni úřednické. My se dostáváme na politickou úroveň. Priority parlamentu musí být na politické úrovni vzaty v úvahu. Tak, jak se stalo minulý rok u opravného rozpočtu na rok 2012, který přinesl o 6 miliard více. A všechny e, zájmy parlamentu byly vzaty v úvahu a v 7,3 miliardách z příštího týdne je také třeba zohlednit priority Evropského parlamentu a tím spíše ECOFIN pro irské předsednictví bude příležitostí si ověřit, zda okolo stolu existuje dostatečná většina, tedy kvalifikovaná většina členských států, jít až do konce té druhé tranše ten termín není třeba nyní stanovit, ale částku ano. A včera večer irské předsednictví nám řeklo, že zatím nemá mandát, aby se zavázalo k 11,2 miliardám. Dobře, my jsme to vzali na vědomí, avšak příští týden se bude konat ECOFIN. A ECOFIN je příležitostí a vzhledem k tomu, že bylo zahájeno jednání o MFF, je to ta vhodná chvíle pro ověření, zda existuje kvalifikovaná většina, která by nás zostala až na úroveň 1,2 miliardy. A uvidíme. A já to říkám, a já to říkám veřejně. A já to říkám veřejně a všichni tomu naslouchají. My nebudeme souhlasit s tím, aby to, co říkáme zde, bylo zcela ignorováno na Koreperu zítra a min, příští týden na Ekofinu pokud to, co vzejde z ECOFINu, bude naprosto nejasné u druhé tranše, jednání trialogu MFF, který začne v pondělí, bude okamžitě přerušeno. Takže skutečně to je ta výměna z jedné strany kurtu na druhý. Dnes tedy posíláme míček, zítra nám Koreper odpoví. V pondělí první setkání u víceletého finančního rámce. V úterý očekáváme zásadní odpověď na politické úrovni ministrů pro rozpočet eh, ve formaci ECOFIN. Pokud se nám míček vrátí, skvěle, budeme pokračovat ve hře. S tím, že ta hra skončí dohodou na obou stranách. U VFR, pokud se nám podaří najít podmínky, a také u pladeb. Pokud nebude existovat absolutní záruka, že máme dohodu o platbách 11,2 miliardy na 2013, nebude možné souhlasit s VFR. Je to úplně jasné a v tomto duchu navrhujeme se pustit do tohoto procesu a ode dneška zahájit eh, jednání ve dvou částech, na dvou kolejích. Na té koleji plateb jsou dvě fáze. První tranče 7,3 miliard okamžitě, druhá tranče později v dalším opravném rozpočtu, který by měl být schválen zřejmě na podzim, ale pokud je o částku a pokud je o zásadu, potřebujeme dohodu co nejrychleji, ještě před koncem irského předsednictví. A samozřejmě irské předsednictví by mělo vyvinout veškerý tlak na členy rady, aby získalo kvalifikovanou většinu a aby se mohlo vůči nám zavázat tak, jak potřebujeme. To bylo rozhodnuto včera a já navrhuji Giovannimu, aby uvedl podrobnosti o tom, jak proběhne dnešní měna názorů a jak budeme hlasovat. A samozřejmě komentáře těch i oných jsou vítány Giovanni. Prosím. <clears throat> E Děkuji, pane předsedo. Děkuji rovněž za to, jak jste to velice komplexně souhrně uvedl. To, co bylo eh, skupinou na vysoké úrovni dohodnuto včera z pohledu, jak budeme postupovat, je důležitým přispěním k tomu, abychom tu otázku rozpočtovou opravdu vyřešili. Já se na to podívám ve dvou částech. Ehm, po opravení rozpočtu číslo jedna je samozřejmě něco úplně jiného než otázka těch dvou dalších, které jsou vzájemně úzce propojeny a musí být řešeny spolu. Takže nejdříve opravný rozpočet, čili jeho návrh, opravného rozpočtu číslo 1. Tam vám to předestřu právě z pohledu dosavadních diskusí a rovněž i postupů, kterých se máme držet. Tam samozřejmě ta opravná část má politický aspekt, protože je způsobená tím, že se EU rozšiřuje, že k ní přistupuje nová země. A návrh komise v této oblasti eh, se týká druhé poloviny letošního roku. A tam se hovoří o zvýšení v oblasti pladeb. To se týká 665 1,1 u závazku a e, něco přes 300 e, milionů u pladeb a prozatímní e, návrh navazuje rovněž i na současný víceletý finanční rámec. Takže je to vlastně takové omezené poopravení toho rozpočtu. Všichni známe stanovisko rady v té oblasti. Rozhodnutí vlastně eh, bylo učiněno na základě návrhu komise eh, týkající se přeskumu a zároveň i eh, z pohledu současného finančního rámce. Tedy návrh spočívá v tom, abychom závazky udrželi na stávající úrovni a zároveň připustili ta zvýšení, která jsou jasně odvislá od přistoupení Chorvatska a zároveň snížili eh, titul hlavu 5, eh, snižování ehm, chybovosti. Eh, dnes budeme orientačně hlasovat a budeme se snažit aby vše bylo v souladu s interinstitucionální dohodou a jejím duchem. Zdá se, že zůstáváme v rámci těch cílů. Máme jak politický cíl, tak i určité technické aspekty u této otázky. Na jedné straně máme tu politicky citlivou záležitost rozšíření EU o nový členský stát a vlastně poměrně omezený rozsah prostředků, včetně pladeb. Tady se domnívám, že návrh komise by měl být potvrzen. Pouze eh, to je nyní na adresu kolegů v rámci výboru. Hovoříme o platbách 374 milionů eur, to je ten oficiální rozsah, i když vlastně ve značné části to bude pokryto příspěvky eh, ze strany Chorvatska jako nového členského státu. Takže 400 milionů eur je eh, ta skutečná výše, což je opravdu eh, vlastně zanedbatelné. Máme zde velice silnou motivaci z politického pohledu a myslím, že bychom měli zajistit, aby tato část opravného rozpočtu, která se týká rozšíření, opravdu byla schválena. Tedy já navrhuji, aby eh, výbor hlasoval o návrhu usnesení, které vám předkládám. A tento orientační, toto orientační hlasování vyšle politický signál vůči návrhu komise. A nyní eh, dvě a tři. To jsou ty části rozpočtu, které navrhuji, abychom se jimi zabývali společně, protože trojka na dvojku navazuje. Hovoříme jednak o přebytcích, to je právě ta trojka z minulého rozpočtového období. A jak si vzpomínáte, když jsme schvalovali rozpočet na rok 2013, tak jsme na plnáním zasedání hlasovali o e, určité usnesení a to bylo vlastně interpretativní hlasování a tehdy se odkazovalo na opravný rozpočet eh, ze začátku roku. A eh, tento návrh eh, usnesení nyní zde máme v podobě rozpočtu či části dvě. Komise se držela svých závazků a slibů a proto eh, a i z toho pramení návrh rady vyplatit eh, první tranši 7,3 miliard v rámci první tranše je krok správným směrem a tím vlastně posilujeme skutečnost, že tři instituce si přece jen vzájemně důvěřují. Doufáme, že se takto bude postupovat i v těch dalších, na těch dalších etapách. Tedy máme nyní tu první tranši a pokud budou vyplaceny i ty další tranše postupně, tak bychom mohli i oficiálně vydat prohlášení, které zavážou radu a schválit i eh, odpovídající rozpočtové eh, či opravné rozpočty na další období, které budou pak závazné. Tam v tom společném usnesení to vše musí být uznáno, aby už nikdo nemohl tyto záležitosti spochybňovat. Totiž aby se znovu nezačalo hm, diskutovat a pochybovat o číslech předložených komisí, protože tyto částky jsou opravdu nutné, aby zajistili běh hm, rozpočtu a rovněž uzavření rozpočtu za rok 2012. Tedy tolik k těm částem číslo 2 a 3 těm návrhům. My jsme si vědomi, že v nejbližším období podle eh, toho harmonogramu, který eh, předložil pan Lamasur, máme opravdu různé záležitosti, které do sebe musí zapadnout na různých úrovních, tedy koreper, pak eh, ECOFIN, vše musí na sebe navazovat a pokud v nejbližších dvou, třech týdnech budeme schopni rozhodnout s konečnou plastostí o celkovém balíčku, pokud to chceme, tak si myslím, že by právě dnešní orientační hlasování o těchto záležitostech a o návrhu komise proběhnout, čímž umožníme radě, aby opravný rozpočet eh, číslo dvě vyplatila ve dvou tranších, eh, pokud nám přislíbí, že opravdu eh, bude zohledňovat komise, zprávu komise týkající druhé tranše a že naplní i e, své e, přísliby. Ještě k jedné věci, kterou řekl pan předseda Masur, totiž k tomu opravnému rozpočtu pří, číslo 2. Tam se to musí zdůraznit e, z pohledu toho, o čem chceme hlasovat. E, výbor eh, Rady pro rozpočet eh, počítá se těmi 7,3 miliardami, které by měly pokrýt B, eh, čili jednou rukou nám něco dává, druhou rukou my to, nám to znovu odebírá. Tady musí parlament jasně říci, že naše nároky se týkají i pro rubriky 1a i 4, 4 a že se musí zohlednit i e, poplatky právě i těch 7,3 miliard té první tranše. Tady musíme nalézt úrady pochopení, abychom mohli dále věcně debatovat o těch opravných rozpočtech, ale i z pohledu dopadu těchto opravných rozpočtů na další debatu o víceletém finančním rámci. Já zastávám názor, že postup, eh, který zde líčil pan předseda Lamasur a který se jasně vylíčil na příkladě eh, toho pingpongu, že právě u pingpongu je vždy důležité, že musí hrát obě strany, přestože máme tu síť mezi sebou. Tady musíme zabránit tomu, abychom hráli eh, faul, aby někdo nedokázal ten balónek um, předat protistraně, aby ten balónek neuvízl v síti, protože výsledku dosáhneme pouze, pokud opravdu vše poběží tak, jak. Děkuji, Ivajlo Kalfin. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že včerejší dohoda předsedu institucí, kterou jste nám představil, dává možnost se optimističtěji dívat na začátek jednání. Ale jak jste řekl sám, máme tu celou řadu významných jednání rady v následujících dnech. A kladu si otázku, do jaké míry irské předsednictví, aniž bych eh, pochybné jejich schopnosti, ale je otázkou, jaké budou reakce ministru financí. A skutečně uvidíme, jak bude na to rada ministru financí reagovat. Máme 14. ECOFIN a ECOFIN musí dělat dvě věci. Za prvé, pokračovat s těmi 7,3 miliardami a také potvrdit, že se dostaneme až na 11,2 já zatím nevím, jak se dospělo k té částce 7,3 miliard, jaké to má odůvodnění. Členské státy chtěly po komisi, aby revidovala tu částku 11,2 miliardy. Je to výsledek této revize, anebo komise stále trvá na 11,2 miliardách jako částce celkové. Ecofin musí vyslat základní signál. A za druhé, já rozumím tomu, že 21. jednání Rady pro obecné zážitosti můžeme zahájit eh, jednání za předpokladu, že dojde k pozitivnímu závěru v této radě do 21. Ale pokud vím, zatím rada nemá oficiální mandát pro tato jednání. A nejsem jist, za tento mandát může být schválen na Koreperu, nebo zda to skutečně musí projít eh, radou pro obecné záležitosti. Protože pokud tomu tak je, tak vše, co uděláme do začátku týdne, bude vlastně zahájit jednání, dohodneme se na pracovním postupu, harmonogramu a tak dále a potom budeme čekat na to, jaká bude reakce rady. Stanovisko parlamentu k VFR je téměř hotové, takže to můžeme radě sdělit než se rozhodnout o vlastním mandátu, ale skutečně bych doporučoval obezřetnost, pokud jde o reakci e, rady po té dohodě ze včerejška tří předsedů. To je jedna věc. Druhá věc, e, opravný rozpočet. Souhlasím s Giovannim a s jeho návrhem u jedničky. Máme jasné stanovisko. Může dojít k orientačnímu hlasování ale rada musí mít jistotu, že parlament se bude držet mezi institucionální dohody. A mělo by dojít k revizi stropu, pokud jde o rozšíření. To je jasná věc. U opravného rozpočtu 3, což je ten přebytek, s tím bychom měli také postoupit dále až bude jasnější situace u dvojky, jak se věci budou vyvíjet. A až potom to můžeme dát eh, k hlasování v našem výboru, protože máme tedy náznaky, že ty závěry rady budou k dispozici 14. k opravným rozpočtům. Děkuji. Děkuji, Ivajlo. Dvě věci abych umožnil dalším řečníkům reagovat a samozřejmě i zpravodaj. Za prvé k vyjádření Ivajla. Irské předsednictví a rada nemá skutečný mandát, pokud jde o vyjednání o VFR. Ano, oni mají za to, že mají mandát. Není na nás říkat, ne, nemáte mandát, rada pro obecné záležitosti o tom nejedná. Ne, oni si myslí, že mají mandát ve skutečnosti eh, mají mandát na základě ústní výměny názoru na poslední radě pro obecné záležitosti a není v našem zájmu je nutit k tomu, aby měli písemný mandát, protože potom by byli skutečně velmi eh, omezení ve svém prostoru pro jednání. Je třeba, aby obě strany měly určitý prostor a potom by se velmi těžko hledala dohoda. Pokud jde o VFR jako takový, ministr Gilmore, který má na starosti tyto otázky za jirské předsednictví, má za to, že má mandát. Řekl to po poslední radě pro obecné žalitosti a řekl nám to kategoricky včera za přítomnosti vlastního premiéra. Ten to potvrdil. Pokud jde o platby, zatím mandát nemají. A proto je důležité, proto je důležitá ta rada jako film příští týden. Co se týče opravného rozpočtu 2, právě v duchu toho, co jsem řekl před chvílí, tedy v duchu jednání toho včerejšího samitu, si myslím, že bychom měli změnit odstavec 8, poslední odstavec usnesení, které navrhuje Giovanni, protože Jevony předpokládal, že před tím včerejším jednáním a v souladu s tím, co jsme naznačili při posledním jednání koordinátorů, navrhl formulaci, parlament je připraven potvrdit stanovisko rady k opravném rozpočtu 2, pokud eh, rada schválí návrh komise bez změny. Já bych navrhoval trošku odlišné znění, by spočívalo, a já to řeknu francouzsky, parlament je připraven projednat co nejdříve stanovisko rady k, rozpoč- k opravnému rozpočtu 2, pokud je rada připravena schválit návrhy komise v jednou nebo dvou trančích. Vidíte, jak to myslím. Naznačili bychom, že souhlasíme s myšlenkou dvou tranší, jsme připraveni se tím zabývat, pokud rada bude souhlasit s obsahem a výší, tedy navrženou komisí. Takže můžete o tom přemýšlet a na to reagovat. Další řečník eh, Eider Gardia Zabal. Gracias, presidente. Un poco para comentar, completar lo que ya ha, ha dicho. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych ještě reagovat na pana Kalfina, co se týče eh, DAB 1. Takže mm, to se týká úpravy eh, ročního víceletého rámce. To samozřejmě je možné, ale bylo by to neobvyklé, bylo by to precedens. DAB 1 pro Chorvatsko je poměrně nevýznamná část, čili já nevím, proč bychom tady měli eh, umožnit eh, právě tento precedent. Eh, DAP 2, tak to je eh, přijatelné, ta, myslím, ta myšlenka dvou tranší. Nicméně znepokuje mě to, že tady máme další dokument, další dopis, další návrh od Rady, protože my už teď tři roky eh, procházíme od dohody k dohodě. A jak ovšem zajistit to, že se bude plnit to, na čem se dohodneme právě teď. Jaké máme garance toho, že těch 11,2 miliardy, že to bude respektováno. Eh, navíc, eh, když víme, že to stejně nebude stačit na pokrytí všech eh, těch dlužných částek ani v roce 12, a to už vůbec nebo v roce 13. Jestliže se dohodneme na dvou tranších, pak tedy prioritou musí být ta první. A to je třeba využít pro vyrovnání eh, stále nesplacených faktur z roku 12. Eh, protože tady se hovoří o tom, že hm, to má být rozděleno na dvě části. Jedna na rok 12 a, a dvo, druhá část na Eh, rok 13, tedy na ty faktury, které v té době eh, prakticky jistě nebudou splaceny a budou po splatnosti. Takže já si myslím, že ta první část eh, by skutečně měla obsahovat nějaké priority. Mně je jasné, že členské země chtějí, aby se peníze dostaly nejdříve do kohezních fondů, poněvadž to jsou peníze, které oni dostanou nejdříve. Ale Eh, myslím, že je třeba bránit jedna a to znamená eh, peníze pro univerzity a tak dále. Děkuji vám, pane předsedo. Lion. Uh, thank you. Uh... Děkuji, pane předsedo. Tak především já tady velice vítám tuto debatu i její směr. Zdá se mi, že se takto odstřiáváme od té minulosti a jdeme vpřed. Nejdůležitějším politickým aspektem je zajistit naše priority ve víceletém výhledu. Pokud se týče DAB 1, tak to bychom skutečně se měli držet dohody, tady neustupovat. A za druhé, k DAB 2 já nevím, eh, víme, odkud se vzalo to číslo 7,3 eh, nebo jestli skutečně eh, je možné zajistit mandát pro tuto částku, poněvadž jestli je to jenom nějaké politické číslo, nevím, čili o co se to opírá, by mě zajímalo. Čili to 7,3, jestli tomu rozumím správně, to by byla první část toho upraveného rozpočtu a potom Později eh, v průběhu roku by byl potom ještě druhý opravný eh, rozpočet. Čili a eh, zase otázka je, víme, máme jistotu, tedy jak velký bude ten druhý rozpočet, nebo budeme zase bojovat. Pokud se našich priorit týče, tak samozřejmě 1A a 3 tam bychom chtěli, aby ty peníze šly nejdříve z té první tranše, aby nám ty peníze nedošly. Pokud vím eh, z toho, co nám říká komise, tak eh, všechny nesplacené účty za rok 2012 by měly být eh, splacené do konce května. Hmm, takže to už je víceméně dohodnuto, takže teď nám jde o tu částku na 13. A pak ještě eh, jedna věc je, je třeba, aby bylo jasné, že to není konečné číslo na rok 2013, to číslo, které snad bude, eh, poněvadž tady eh, zase ještě nebezpečí, že se nám to přejde do roku 14. Euh, Děkuji, Georgi. Pokud jde o tu částku 7,3 miliard, sekretariát mi dal technické vysvětlení, které je eh, strašně vědecké a nemá žádnou hodnotu. Tady předkládáme politická čísla. A první realitu, kterou musíme vzít v úvahu, je, že nikdo nemůže oprávněně spochybnit. Samozřejmě ministři pro rozpočet statutárně prostě jsou plní zlé vůle, ale realita potřeby plateb za rok 2013 překročí 11,2 miliardy. V žádném případě nebude nižší. A pokud bychom se dostali na 11,2 miliardy hned a takovým zvláštním rozpočtovým zázrakem a ekonomickou katastrofou by nakonec bychom potřebovali jenom 10 miliard – Každopádně eh, přebytečná miliarda 200 milionů by byla vrácena rozpočtovému úřadu, takže ten pří, příběh je naprosto absurdní. 7,3 miliardy to má jednu výhodu. Pokud eh, první tranše by byla 3 miliardy, to byla urážka. Pokud by to bylo 9,5 miliard, tak by se řeklo, to je první tranše a poslední je to skoro jako 11,2 miliardy. S tím musíte souhlasit. A když se řekne 7,3, tak je to hodně, je to víc než půlka, ale je to pouze první tranše. Takže ta potřeba bude stejně více než 1,11,2 a to všechno ostatní je politika a já to takto vykládám. Sidonie. Kilka Chtěl Chciałabym... Několik poznámek. Především chci říci, že jsem spokojená s postupem vyjednávání. No, tak já vidím tady to včerejší setkání a dnešní debatu. Mám určitou satisfakci eh, z toho, že eh, už jsme překonali ten nedialog mezi radou a námi, takže jsem ráda. Domnívám se, že eh, spolu s radou a komisí máme úkol spolupracovat právě takto. Je to konec konců v souladu s Lisabonskou smlouvou. Tedy jde o spolupráci tak, aby došlo ke schválení víceletého rozpočtu EU. A já tady vidím, že je skutečně vůle spolupracovat, tak si vysvětluji včerejší setkání. Pokud se týče návrhu těch tří upravených rozpočtů, tak to se mně líbí. Jsem pro to, abychom eh, podpořili návrh pana zpravodaje Lavia, protože pokud se týče toho prvního pravného rozpočtu, to je, to je takový velmi eh, politický rozpočet. Čili eh, je, vypadá to tak, že padlo politické rozhodnutí a nyní je podporováno rozpočtovým rozhodnutím, čili tady to orientační hlasování eh, má velký politický význam, podle mě. Pokud se týče upravených rozpočtů číslo 2 a 3, eh, tak eh, podle mě zde hovoříme o plánu splácení závazku členských zemí vůči unijnímu rozpočtu. A jsem velice ráda, že teď se dostáváme eh, k, depo, eh, tedy k debatě o rytmu, o jakémsi splátkovém kalendáři. Čili to je pro mě signál, že hovoříme o konkrétních závazcích a sumách ze strany členských zemí. A Eh, já tady zvláště vkládám naději eh, v naše zpravodaje, že se jim podaří tady to rozložení těch částek co nejlépe eh, upravit, a tak, aby to bylo v souladu s možnostmi členských zemí. Těžko říct, jestli těch 7,3 miliard je opravdu ta nejlepší částka, ale přesvědčil mě Alen Lamasur prostě, že ta částka musí být dostatečně velká na to, abychom byli schopni splatit eh, přiměřenou sumu, ale na druhé straně je třeba brát eh, ohledy na eh, omezení ze strany členských zemí, které prostě momentálně nemohou dát plnou částku. Čili já myslím, že těch 7,3 miliard, na tom bychom měli trvat, držet se toho, ale zároveň je třeba už mít plán, Eh, jak budou pokračovat další splátky a eventuálně eh, jakým způsobem splácet další faktury, které určitě eh, přijdou a které možná přesáhnou míru, která byla dohodnuta ve finančních výhledech na rok 13. Takže celkově si myslím, že Eh, došlo k určitému pokroku v jednání. Eh, mám tedy důvěru a v naším, vkládám naděje v naše zpravodaje eh, a doufám, že se nám podaří postoupit natolik, abychom již v červenci mohli toto přerušit hlasování. A ještě opakuji to, co jsem řekla úvodem, že je to hlasování eh, jaksi indikativní, orientační eh, a je to prostě o to, že naše politická rozhodnutí budou také podpořena rozpočtem. Děkuji vám. Jensen. Děkuji, Ann Jensen. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za všechna vysvětlení. Eh, pan Mulder je dneska ve Vilniusu, který tedy obvykle mluví za naši skupinu, ale eh, George Lyons řekl, že těch 7,3 eh, eh, miliard tady máme a odkud se vezmou. A já musím říct, že bych velice ráda slyšela vyjádření komise k tomuto bodu. A protože komise navrhuje těch 11,2, eh, čili jak komise vnímá, není ten návrh 7,3 plus další částka. A dále eh, máme tady pracovní dokument od pana Multra, eh, kde se tady hovoří o té další zbytkové likviditě. E, zdá se ovšem, že e, ta skutečná potřeba vysoce přesáhne 11,2 miliardy. E, takže mě by opět zajímalo, jak se k tomu staví komise, poněvadž tady skutečně jde o důvěryhodnost rady. Moje skupina si velice přeje, aby se pokračovalo v vyjednávání o víceletém rozpočtu, ale samozřejmě není možné dospět eh, k výsledku, pokud, eh, jada, pokud rada jasně neřekne, že je ochotná splácet účty. Já se domnívám, že parlament, pokud bude sledovat tuto svoji strategii, eh, prokazuje velmi velkou míru dobré vůle. Děkuji. Musím se omluvit. mocnému koordinátorovi skupiny EPP. Já jsem si nevšiml, že požádal o slovo a cítím vinu, říká pan předseda. Salvadore, máš slovo. Perfekt. Pane předsedo, děkuji. To je naprosto v pořádku. Tady už eh, předřečníci, eh, předřečníci už řekli mnohé z toho, co jsem chtěl říct já. Výborně, takže dáme slovo Alde. Děkuji vám, pane předsedo. Já se domnívám, že tady máme určitou potíž a že už si jí jsme vědomi těch 11,2 miliardy, tady návrh komise do druhého upraveného rozpočtu, ty prostě nestačí. Realita je taková, že RAL pro některé z těch programů, eh, několik těchto programů je 17,4 miliardy. A to vlastně máme i v podkladech pro toto dnešní schůzi výboru. Čili moje otázka je, proč bychom měli věřit tomu, že i kdyby rada příště těch 7,3 miliardy opravdu dala. Takže dostaneme někdy ještě zbytek. Čili tady skutečně je velká nejistota a je s tím spojené obrovské riziko toho, že ta druhá tranše, což já bych řekl taková nějaká potenciální tranše, jak to naznačil, naznačil i pan předseda, že tedy možná na ní ani nikdy nedojde. Tady opravdu to riziko existuje. My zatím nemáme eh, odhad úplných, eh, tedy odhad toho, co všechno je třeba uhradit do konce roku. Čili mě by zajímalo, zda komise může říci, jestli a pokud ano, pak kdy takovéto konkrétní odhady budou k dispozici. Poněvadž máme tady několik členských zemí, které zoufale potřebují, aby tyto eh, závazky, nesplacené závazky byly splaceny. A parlament opravdu k tomu musí zaujmout jasnou pozici souhlasíme s tím, že ačkoliv těch 11,2 miliard je eh, vlastně částka na stropy a na víceletý eh, výhled, tak ehm, uvědomujeme si, že eh, ty závazky vysoce překročí právě tuto hodnotu. Je to dramatická těžko řešitelná situace, čili opravdu by mě zajímalo, aby zda komise má konkrétní odhady mm, eh, do konce roku 2013. Jutta Haug. Děkuji. Takže my jsme všichni společně konstatovali to, že to, co komise navrhuje v upravených rozpočtech 1, 2, 3, podpoříme tak, jak nám tady leží a běží. Allen eh, nám teď ovšem eh, sdělil, co bylo dojednáno včera a říká, že irské předsednictví eh, navrhuje ten druhý opravný rozpočet rozdělit na dvě splátky. A rozdělilo se to na těch 7,3 miliard a na zbytek. Čili 9 do těch 11,2. Pan předseda všem také řekl, že tím je třeba tím je třeba obsloužit priority Evropského parlamentu. A to už v té první tranši. Myslím, že je důležité, abychom skutečně konstatovali, eh, pokud tedy budeme mít orientační hlasování, které se bude lišit svým výsledkem od návrhu komise, pak je třeba také zcela jasně říci, že rada musí akceptovat výši i obsah eh, návrhu komise a že ta platba se může odhrát na dvakrát až na třikrát. Protože mm, mm, ano, my teď eh, eh, bychom měli trvat na to, aby skutečně zůstal jenom tento jeden eh, opravný rozpočet, který může být vyplacen na dvakrát, ne, abychom tady měli další opravné rozpočty opravných rozpočtů. Ale také je důležité, abychom se dohodli také na tom, jak se ty splátky rozdělí. Ta první splátka, první tranše musí být dost vysoká na to, abychom splatili již stávající nesplněné závazky. Ale zároveň by to nemělo být příliš mnoho peněz, aby, aby prostě někdo nemohl říct, že ta první tranše to už je a tu druhou už nepotřebujeme. Takže skutečně to rozdělení na zhruba eh, dvě třetiny k jedné třetině, tak eh, to bychom měli zachovat, aby tady bylo jasné, že rada, pokud tady chce toto, toto splátky na dvě části, aby nakonec tady nenavrhl, nám eh, nedal potom jenom 2,6 miliard. Z dosud uskutečněných debat je eh, známo, že těch 7,3 miliard, o tom tedy eh, o tom irské předsednictví Eh, to už jednou návrhl jako politický návrh a těžce to schytalo. Někteří chtěli víc než pět, jiní zase chtěli méně než tři. Takže já opravdu mm, nevím, jestli rada opravdu s námi chce vážně jednat, i když tedy souhlasíme nebo odsouhlasíme ty dvě tranše. Čili měli bychom si ponechat eh, otevřenou možnost, eh, nebo mm, jak si dát jasně na mm, radě najevo, co chceme. Čili eh, o to, aby zaprvé plně rada uznala opravný rozpočet a pak by mohla tedy eh, to platit na dvakrát. Děkuji, pan Narano. Děkuji, pane předsedo, bude to velmi stručné. Myslím, že všechno to důležité již řečeno bylo a já souhlasím. Nicméně chtěl bych eh, panu předsedovi a panu zpravodaji chtěl poblahopřát, protože skutečně dosáhli mnohého a opravdu vidíme, že se přibližujeme řešení a o to nám musí jít především. Já bych eh, chtěl eh, říci to, co tady řekl pan zpravodaj, že totiž opravdu je pravda, že bychom teď neměli příliš riskovat a to platí pro nás i pro radu. Jinak eh, ještě bych doporučoval určitou opatrnost vůči číslům komise. Tady bylo řečeno, že tady máme těch 11,2 miliard na pokrytí závazků za rok 12 a i 13. No dobře, já to teď nechci spochybňovat. pokud eh, tady eh, něco zůstane, to nespotřebujeme všechno, tak stejně se to vrátí členským zemím. Eh, jenomže v některých tedy z těchto členských zemí opravdu peníze nejsou, takže hm, jaksi naplňování záměru není jednoduché. A pane předsedo, mohl byste ještě zopakovat úpravu textu v odstavci 8, to Eh, abychom měli úplně jistotu, jaká bude, jaké bude to konečné znění. Děkuji. Děkuji. Takže já to přečtu francouzsky. Požádám sekretariát, aby to přeložil do angličtiny a připravil to písemně. A zpravodaj nám řekne, zda mu to vyhovuje nebo zda eh, si přeje něco lepšího. Takže tam bychom tedy to usnesení ukončili u opravného rozpočtu číslo dvě takto parlament v této fázi v rozpočtovém výboru, tedy prozatím na naší úrovni. Parlament je připraven projednat co nejdříve stanovisko rady k opravnému rozpočtu číslo dvě, pokud rada bude připravena schválit návrhy komise ve dvou či v jedné či dvou trančích. Takže tady ukazujeme, že jsme schopni postupovat velmi rychle. A to tak, že o tom jednáme už dnes dopoledne. Nečekáme na stanovisko korepéru. Jsme připraveni jít rychle a to by také znamenalo, že pokud dojde k dohodě mezi radou a parlamentem Mohli bychom to zařadit na plénum na červen, tedy kolem 12. a 13. června, ale za podmínky, že rada bude připravena převzít návrhy komise jak u částek, tak u rozdělení. Dobrá. Takže hovořili všichni. Pane zpravodaji, chcete vyvodit závěry? Takže na závěr tohoto jednání se mi zdá jasné, že pokud je o opravní rozpočet budeme hlasovat o stanovisku a to hlasování bude orientační. S tím, že zdůrazníme připravenost parlamentu schválit opravní rozpočet 1 tak, jak byl navržen komisí, tedy s úpravou víceletého finančního rámce předcházejícího u opravného rozpočtu 2. Pokud jde o politické zahájení po té politické dohodě na nejvyšší úrovni, tedy u opravného rozpočtu jsme připraveni plnění ve dvou trančích, ale za předpokladu, že se shodneme na číslech, pokud jde o platby za rok 2013 na obou stranách. A myslím, že na základě tohoto upřesnění bude možné provést orientační hlasování a potom zahájíme tu partii stolního tenisu, o které jsme hovořili. Milí kolegové, já navrhuji, abychom hlasovali nyní. Chtěli jsme hlasovat o něco později, ale navrhuji, abychom hlasovali nyní. Za tepla jsme psychologicky připraveni, všichni členové jsou přítomni a jakmile to odhlasujeme, tak projednáme ty poslední dva body na pořadu jednání, ale já jsem zatím nedal slovo Laslomu, Las, omlouvám se. Valójában, ami a vitában kialakult, az pontosan a... Vážení kolegové, to, co zde v této rozpravě vlastně k čemu jsme dospěli, je přesně to, co jsem se sám snažil navrhnout. Já jsem si vlastně chtěl vzít slovo pouze ještě v jediné záležitosti. Snažím se zajistit, abychom nezapomněli na jednu věc, že každá evropská instituce, včetně Evropského parlamentu, stále jakoby je trochu pozadu. A nyní už máme rok před volbami a pokud budeme v této důležité záležitosti váhat, záležitosti, jako je otázka víceletého finančního rámce, případně pokud se nyní budeme nějakým způsobem handrkovat o, o povinnosti splácet závazky, to vše může vést ke katastrofě, protože pokud se neuhradí to, co už dávno uhrazeno být má, eh, tak eh, se někteří mohou začít obracet na soud a takovou hambu si dovolit nemůžeme. Proto musíme radě jasně dát na vědomí, že to si dovolit nemůžeme. A i my bychom si měli vynasnažit, eh, sjednotit řady, soustředit se a dát všechno do pořádku. Protože eh, pokud zatím nevíme, neznáme dokonce i rámcové údaje pro následující rok a už je květen, tak to je samozřejmě neslíchané. Já podporuji to, co zde přečetl pan předseda v tom odstavci 8. A rovněž souhlasím i s těmi principy, které jsme si zde řekli. Ale není mi jasné, jaké bude tempo toho, jak ty prostředky poplynou do členských států a zda je riziko, že by se něco případně nevykonalo. Pokud vše bude dodrženo, tak to samozřejmě podpoříme. Děkuji. Thank you, Lashlo. Thank you. Très bien. Výborně. Takže přejdeme k hlasování. Byly rozdány hlasovací seznamy. Bien, alors, nous allons... Takže zahájíme Takže jste připraveni? Nejste připraveni? Nemáš svou kartu, nevadí. Sidonie taky ne. Salvador je připraven. To je zajímavé. A fungují obě. To je španělská politika. Takže nejdříve bychom měli hlasovat o návrhu opravného rozpočtu číslo 2. Pane zpravodaji, berete na sebe ústní pozměňovací návrh, který jsem předložil? Ano. Takže můžeme hlasovat e, o usnesení zpravodaje spolu s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden hlas proti. Richarde. Abychom byli spravedliví. Usnesení číslo dvě. Opravný rozpočet dvě. Takže hlasujeme, Richarde. Já jsem se to obával. Já jsem se vůči k vám chtěl zachovat spravedlivě. Takže kladu opět otázku. Hlasujeme o usnesení o opravném rozpočtu 2 s mým ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva hlasy proti. Zdrželi se? Je to schváleno. Děkuji vám. A nyní se obracím na radu. Upozorňuje radu na toto hlasování, který představuje otevření a reaguje na dohodu ze, ze včerejška. Je to výzva Korepéru, aby nám balonek poslal zpátky. Zejména v rozdělení těch 7,3 miliard se zohledněním priorit parlamentu, to kombud, tedy výbor rady, nenavrhl zatím, a v rámci příprav eh, prohlášení ECOFINu u týkajícího se druhé tranše. Takže my dnes projevujeme naši připravenost, otevřenost tím, že zásadu dvou trančí schvalujeme. Nyní k opravnému rozpočtu číslo 3. Spravodaj to zdůraznil, abychom o tom hlasovali. Ivajlo naznačil, že to není naléhavé, ale spravodaj by uvítal hlasování, aby i zde došlo k orientačnímu hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Stejný, Kdo se zdržel? Stejný výsledek. Schváleno. Třetí hlasování k návrhu opravného rozpočtu 1. Domnívám se, a to předkládám tedy zpravodaj, Pane zpravodaji, jste-li připraven hlasovat k opravnému rozpočtu 1? Myslím, že odstavec 5 schvaluje bez změny stanovisko rady k návrhu opravného rozpočtu 1 by měl být doplněn z hlediska určité jistoty o bezřetnosti, pokud bude schválen návrh komise bez změny. Je to samozřejmé, ale je lepší to říci výslovně. Jinými slovy, doplnili bychom odstavec 5, schvaluje beze změny stanovisko rady k návrhu opravného rozpočtu pokud rada schválá návrh komise bez změny. Výborně. Je to velmi důležitá otázka a tady se obracím opět na radu, protože vstup Chorvatska nic nestojí. Nic to nestojí. Je to věc zásady. A jde o to zjistit, zda uplatníme mezi institucionální dohodu. V současné podobě článek 29, který upravuje výslovně, že pokud dojde k rozšíření Evropské unie, přizpůsobí se automaticky finanční rámec. A článek 29 nehovoří o přerozdělení. Je to automatické. Takže navrhujeme automatické využití tohoto článku. A jak vysvětlil zpravodaj i Sidonie, vůči Chorvatsku, vůči Chorvatské republice, vůči našim kolegům, našim budoucím kolegům, je to eh, výraz eh, vstřícnosti, který je normální vše ostatní by bylo vůči našim novým kolegům nežádoucí. Kdo je pro toto usnesení s ústním pozměňovacím návrhem, který jej doplňuje? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dva hlasy. Takže nikdo není proti financování Chorvatska. Každý to posoudí. Tolik u tří orientačních hlasování, tří opravných rozpočtů. A nyní tu máme hlasování Je to návrh rozhodnutí týkající se úpravy víceletého finančního rámce. Je to v kompetenci Reimera Reimer tu není. V této fázi to není nezbytné. Odpovídá to eh, našemu hlasování o opravném rozpočtu 1, takže navrhuji, na, abychom to odložili. Právně to nemusíme udělat a politicky jsme to udělali, to gesto, takže nebudeme to zdvojovat. A nyní přejdeme k hlasování zprávy Anny Jensen o posílené spolupráci v oblasti eh, daně z finančních transakcí. Tady to není jednotné hlasování, máme tu pozměňovací návrhy. Máte všichni hlasovací seznam. Pozměňovací návrh 15 GUE, zpravodaj je proti, kdo je pro? GUE. Kdo je proti? Všichni jsou proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 3 z pravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se dva hlasy. Schváleno. Pozměňovací návrh můžeme hlasovat 16, 17, 18 najednou. Spravodaj je, spravodajka je proti, kdo je pro? GUE. Kdo je proti? většina, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka zpravodajky, kdo je pro? Proti? Dva hlasy proti, zdrželi se. Schváleno. S k úvodním ustanovením. Pět Paula Rubíka, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. I, I tady můžeme vzít 6, 7, 8. Nejde to. Tak šestka. GUE. Zprava je proti. Kdo je pro? Levice je pro. Kdo je proti? Většina zdržel se zamítnuto. Sedmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Osm. Kdo je pro? Kdo je proti? Vě- většina zamítnuto. Stejná většina jako u šestky. Kompromis jedna. Kdo je pro? jde proti? Raz, dva. Zdrželi se. Schváleno. A nyní závěrečné hlasova. Ještě kompromis dvě. Ještě máme kompromis dvě. Ano. Takže máme kompromisní návrh dvě, kdo je pro. Kdo je proti? Dva. Zdrželi se schváleno. Závěrečné hlasování. Pustíme stroj a započteme hlasy těch, kteří nemají karty. 22 přihlášeno k hlasování, 20 hlasuje. Dvacet pět nyní. Končím hlasování. 23 pro, 2 proti. Mezi těmi, kteří nemají karty. Vy jste pro, vy jste pro, vy jste pro. A tady... Takže plus 3. Takže je to 26 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel hlasování. Blahopřejeme naší zpravodajce. Takže nám zbývá, zbývají převody. Máme tu převody. Pane zpravodaji, Derek Vaughan. Dereku, bod 19. No, děkuji, pane předsedo, velmi stručně. První převod je to na žádost soudního dvora a nevidím s tím žádný problém. Doporučuji kolegům, aby, hlasovali, aby kolegové proto hlasovali. Druhý převod se týká účetního dvora. Tři žádosti, které jsou velmi podobné, související mm, s rekonstrukcí budov a úspor a prostředků, které byly využity jinak. Nevidím s tím žádný problém a myslím, že bychom to měli odhlasovat. Děkuji vám. Nejsou žádné otázky týkající se převodu. Takže první převod soudního dvora, kdo je pro, kdo je proti. Pane, pan Rike je pro nebo proti? Pro. Ty jsi nechal tu ruku ve vzduchu a vypadalo to, že, že jsi současně pro, proti a že se ještě zdržuješ. Takže jednomyslně. Převod pro účetní dvůr. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se také jednomyslné. Dobrá. A bylo to poslední téma, kde jsme měli hlasovat. Bod 17. Eh, úprava přímých plateb eh, podle nařízení, se týče kalendářního roku 2013, ale Náš zpravodaj navrhuje, abychom o tom dnes nehlasovali. Giovanni, můžeš to vysvětlit? Máme na hlasování čas, protože hlasování v příslušném výboru bylo odloženo. Takže máme dost času na našem posledním jednání, tím spíše, že jsme dostali pozornost návrhy až konce minulého týdne a nyní je podrobně zkoumáme, abychom zjistili, zda odklad rozhodnutí na září, až budeme mít eh, mnohem jasnější referenční rámec, nám umožní rozhodnout eh, veškerá, ve, všech věcech, o kterých musí parlament rozhodnout. Takže navrhuji, abychom to odložili na příští jednání našeho výboru. Děkuji, pane zpravodaji, takže hlasování je ukončeno a nyní navrhuji, abychom se vrátili k bodu 11, což je úprava nařízení o financování politických stran. A Inge Gressler je zpravodajkou a ta připravila zprávu. Ano, děkuji. Ráda bych vám Eh, podala takovou aktuální situaci po té, co se už dnes odehrálo. My jsme měli eh, s Amanaku v rámci APKO a rovněž stanovisko eh, pro rozpočet ehm, my jsme to tedy vyčkali toho, co rozhodlo Avko, ale nyní už máme na mále, protože tam už Avko zahájilo trilog. A dříve nebo později dojde i na finanční otázky. Já jsem s kolegy z AVKO hodnotila, ale e, je tam mnoho separátních e, takových finančních projektů a my se musíme e, opravdu držet toho harmonogramu, abychom mohli začít jednat na základě vlastního mandátu a i podpořit to, co je třeba čeli. 30. května trhu, je opravdu důležité, abychom hlasovali. E, ještě máme o 14 pozměňující návrhů víc, které došly na poslední chvíli před e, uplynutím té lhůty. Jeden je v italštině, jinak v originále. Já sama jsem ještě podala další. A v podstatě jde o takové změny, e, které se snaží čistým způsobem prezentovat postoje AVKO, tedy rozšíření možnosti um, vést kampaně i pro národní, komunální, regionální referenda, spolufinancovat. Musí se to týkat EU a i změn v unijních komunitárních smlouvách. Rovněž přizpůsobení pravidel, jak se nakládá s příspěvky třetích stran, případně nějaká frakce má nějakou akci, někdo chce nějaký dar tam učinit a to se musí eh, vyjasnit a tam ještě dodatečné i zkoumání účtu, audity, to se rovněž vyjasňuje, to jsou drobnosti, ale významné drobnosti, ještě další poukazy na další um, Eh, pozměňující návrhy. To je EFD číslo 23 a tam se jedná o započtení eh, těchto stran i do absolutoria, eh, čili těm, kteří přijímají prospěch, prostředky, bychom měli udělovat či ne absolutorium. Tak to jsem proti, protože oni s nimi je třeba zakládat, nakládat jako s jakýmkoliv jiným příjemcem unijních prostředků. A 25. Eh, tam znovu eh, SAD se snaží eh, pozměnit a nebo zapracovat do toho N plus 1 pro nadace. A my už máme N plus čtvrtina. Pokud budeme nakládat Eh, s tím jako s potenciální výjimkou pak ji bude žádat všichni, to tedy nepovažuji n plus čtvrtina za oprávněné a jsem spíše na straně komise. Tedy ani to nemohu akceptovat. Pak ještě AVKO eh, eh, číslo 15, tam jsou určité záště, které se už kryjí s tím, co máme, takže Myslím si, že by se mělo dát dosáhnout, aby se strany i nadace financovaly z jednoho zdroje ještě. Edith Herzog, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jménem socialistů jako stínová zpravodajka k tomu mám pár komentářů. Nejdříve musím říct, že jsem sice v rozpočtovém výboru nováček, ale Eh, ve srovnání s jinými pracovními skupinami a výbory, musím říci, že máme vždy taková zasedání stínových zpravodajů a já bych řekla, že jelikož se jedná o natolik závažnou záležitost týkající se politických stran, že si myslím, že bychom si opravdu měli sejít jako stínoví zpravodajové před konečným hlasováním. Dosud se to neodehrálo, takže to je takový poukaz. Za druhé, děkuji zpravodajce, že byla schopna opravdu vychytat ty nejzásadnější záležitosti, které se objevily proto my už jsme s vlastními pozměňovacími návrhy nepřišli, abychom rozlišili mezi eh, akcemi, které spoluorganizují nadace a ostatními, eh, jinak eh, kolega Edevič tam přišel s pozměňovacím návrhem, ten ale hovoří sám za sebe. Pak ještě jeden pozměňovací návrh, kde budeme hlasovat proti. To už předesílám, totiž ten systém toho auditu. Tam opravdu si myslím, že bychom neměli zacházet dál, než jak to vypadá u politických eh, skupin nyní. Vím, že tady v tom textu eh, to není až tak strašné, ale jde o to, že nejdříve je nějaký seznam auditorů, pak ta zpráva toho auditora jde na generální sekretariat té politické skupiny. To by tak mělo zůstat, tak aby politické strany i nadace měli stejný systém jako u nás u frakci. A proto ta praxe eh, toho, co chceme u politických eh, skupin u nás, bude platit i pro evropské politické strany. Tedy, že ten dopis toho auditora by pak byl odeslán generálním sekretáři parlamentu. Má to i politický aspekt. My eh, se Domníváme, eh, že eh, parlament by měl pracovat s různými politickými odstíny, čili politická a potažmo i finanční nezávislost by měla zůstat a být zachována i politickým stranám a nadacím a proto to nejde eh, vše předávat grémiu EP. Já sama jsem pokladníkem socialistů a myslím si, že tady by většina, pokud ne všichni eh, našich pokladníků měli podobný názor. Ten systém funguje, eh, vše běží v pořádku a myslím si, že není žádná potřeba zavádět něco jiného u politických stran a nadací. Eh, jinak podporuji zpravodajku a ještě poslední záležitost. Byla to taková práce trochu um, Eh, příliš rychle, protože nejdříve nás Avko nutilo, abychom pracovali um, o Vánoci víceméně, nebo těsně před Vánocemi, tam měli hůtu 20. Um, prosince a pak Avko um, eh, nespomalilo, ale naopak začal klusat. A pokud chceme, aby um, to eh, vše vypadalo dobře, tak si myslím, že jiné výbory musí respektovat to, co bylo vykonáno zde. Výborně, já se zdržím komentáře k práci Avka. Já jsem tam náhradníkem, takže nebudu kritizovat, co se odehrává v jiných eh, výborech, ale jak naznačuje Inge, všichni o tom víme. Eh, Inge, chcete reagovat na Edit? My jsme teprve eh, obdrželi všechny pozměňovací návrhy. Minulý týden byl zelený a už se snažíme najít nějaký termín, když se můžeme sejít jako stínoví zpravodajové a pak s tím auditem to se pak vyjasní při té příležitosti. To je totiž návrh účetního dvora, který jsem převzala s tím externím auditorem. Já bych přece ráda poukázala na to, že samozřejmě my jako frakce uh, stojíme vůči veřejnosti jinak eh, než eh, politické strany. A jsou i eh, ještě pozměňující návrh, kde se hovoří o účtech, které musí být zveřejňování politických stran a tak to žádáme i na jiných příjemcích prostředků. Takže přece jen tady musím poukázat na to, že trochu kontroly neuškodí. A rovněž Eh, z pohledu těch specifických úkolů musíme být opatrní. Účetní dvůr a jeho poslanec návrh se mně vlastně i docela zamlouvají, ale ještě si to nechám projít hlavou. A nebudu ani uražená, když mě přehlasujete, ale přece jen bych si dovolila eh, se aspoň vážně zamyslet nad tím, co nám navrhuje účetní dvůr. Děkuji, milí kolegové. Pokud jde o tento bod. Jaký je harmonogram u tohoto bodu? Takže cílem je hlasovat 30. května na našem jednání nikoli příští týden, avšak 35. tak, aby AFKO mohlo hlasovat a aby to bylo potom na plénu. Děkuji, Inge. Poslední bod. Derek Von je zpravodajem k dopadu rozpočtových omezení na místní zprávu a samozprávu, zejména co se týče financování ze strukturálních fondů. Pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Ono to byla plní výměna názoru o tom, Eh, stanovisku Regi. Zpráva z vlastní iniciativy je to a zatím jsme to pouze viděli v podobě dokumentu sestaveného zpravodajem, takže pouze jsem vlastně začal se tím zabývat, ale možná i ty předstupní eh, komentáře se kolegům budou hodit. Za prvé, rád bych řekl, že je třeba uznávat místní a regionální samozprávy jako um, orgány, které bojují s vážnými finančními omezeními a navrhuje se snižování um, prostředků na politiku soudržnosti i po roce 2014. I to na ně dopadne. A pak to, co e, zpravodaj vyvedává v tom e, návrhu dokumentu, to vlastně mohu zpravodajka tedy podpořit například obava z toho principu makroekonomické podmíněnosti u e, Fondu pro regionální politiku. Tady podpořím e, myšlenku, že by nebylo správné trestat e, místní a regionální samozprávy za chyby členských států. Rovněž mně připadá nesmyslné, že pokud nějaký stát se ocitne v finančních neznázích, tak jim odebírat ještě další prostředky, které jinak by měli přece investovat do Eh, růstu a eh, pracovních míst. Dále podporuji i obavy eh, z té výkonnostní rezervy, která je zde navrhována, totiž takováto výkonnostní rezerva, která je alokována v rámci více finančního rámce, může vést problémům i tam a může navíc víceméně podpořit nějakou snahu členských států eh, k tomu, aby nejdříve přicházela s těmi takovými prostými, jednoduchými projekty, u nichž ví, že budou lehce naplněny, ale které možná nejsou i nejdůležitější pro ten členský stát či ten region a samozprávu. Pak tematická koncentrace. Tam e, vyjadřuje zpravodajka určitý skepticismus, i když já bych to podpořil u strukturálních fondů, protože přece máme cíle Evropa 2020 a pořád si opakujeme, že strukturální fondy by měly mít významnější hospodářský dopad. Takže bylo by dobré je trochu stružit, mít určitou rovnováhu, mít určitou tedy tematickou, e, tematické zaměření, ale na druhé straně nesmíme okrádat e, místní regionální samozprávy přišli o možnost flexibility, zejména v rámci regionu. A ještě poslední věc, kterou bych rád zmínil, která může zajímat kolegy, kde se hovoří o tom, že vlastně návrh, aby výdaje ze strukturálních fondů eh, místních a regionálních samozpráv by měly být vyňaty z těch stropů nastavených eh, paktem stability a růstu. Já s tím souhlasím. Ještě tam je alternativa, která přistupí, eh, připustí, aby výdaje z fondu soudržnosti byly ehm, odečteny z příspěvku členských států. Já si myslím, že ta první možnost je lepší, protože tam to lépe je možné sladit s koordinací fondů soudržnosti a strukturálních eh, fondů, ale ještě si to promyslím a 13. E, května to už budete mít ode mě stanovisko. Děkuji, e, pane zpravodaji. Laslo Sorian, prosím. Děkuji, vážený pane předsedo. Ono je to vlastně pouze taková první vstupní diskuse, ale já jsem ochoten už i vyjádřit podporu protože sdílím obavu v určité rezervě, která může způsobit vážné problémy, pokud se to celé bude realizovat tak, jak se to zdá z toho návrhu. Jak to říká pan Von. Na druhé straně my, co by Evropský parlament, můžeme těžko zasahovat do způsobu, jakým se v jednotlivých členských státech místní samozpráva, regionální samozpráva Eh, řešit tuto situaci, pokud eh, tedy eh, zda my jsme schopni ovlivnit, co jí pomůže a co jí omezí. Úsporná opatření, která v některých členských státech jsou zaváděny, tak samozřejmě, že se odrážejí i na tom, jak fungují ty jejich samozprávy. Podniky, které musí platit eh, totiž eh, už nejsou ty místní samozprávy eh, v tak privilegované situaci jako kdysi. Neustále ztrácejí pozici, ale musíme se než seznámit s textem a poté se možná podaří i nám, abychom se stotožnili se zpravodajem. Děkuji. Děkuji. Skutečně je to velmi důležité téma zejména ve, v současné chvíli. Takže nejsou další žádosti o slovo. Dobrá, tedy připomínám, že na toto téma bychom měli projednat návrh zpravodaje 30. května. Hlasovat, teď termín pro pozměňovací návrhy je 6. června, hlasovat 30. června s tím, že by se hlasovalo v výboru REGI v červenci a na plénu v červenci. Mám to tady napsáno, ale nepůjde to, protože plénum je první, od 1. července, takže to spíš vypadá na září. V pořádku? Výborně. Vyčerpali jsme pořad jednání, není dalších připomínek. Naše další jednání je již příští týden, a sice 16. ráno od 9 hodin. A budeme moci vyhodnotit eh, tu pingpongovou partii, která do té doby proběhne. Takže končím naše jednání. Připomenu koordinátorům, že se zde sejdeme ve 14 hodin.